Right, good afternoon. Thank you very much. Um... Dobré odpoledne, vítejte na zasedání našeho výboru pro ochranu spotřebitelů a vnitřní trh. Můžeme si schválit program, děkuji. Pokud jde o sdělení předsedy, chci říct, že dnešní zasedání je webstreamováno. Máte k dispozici newsletter na webových stránkách našeho výboru. A ještě bych zmínila, že máte k dispozici aplikaci e-meeting. Je to aplikace, která je k dispozici poslancům a v rámci níž mají přístup k dokumentům, o nichž budeme jednat. Můžeme se schválit zápis ze schůze, která se konala 14. a 25. ledna, pokud nikdo nevznese námitku do konce zasedání zítra, tak budeme považovat tyto zápisy za schválené. Dalším bodem na programu jednání jsou aktuální informace zpravodajů, pokud jde o pokrok, kterého se podařilo dosáhnout v třístranných jednáních nebo na pracovních skupinách. Proběhl trialog o směrnici o přístupnosti webových stránek veřejných institucí. Tady je pravodajkou paní Dita Charanzová. Dita tady dnes není, nicméně dala mi k dispozici určité podklady. Původní Postoj z prvního čtení jsme schválili v únoru 2014 a pokud jde od 14. ledna letošního roku, tak to jsme odhlasovali, že zahájíme vyjednávání v rámci trialogu. Došlo ke spoždění a to vzhledem k tomu, že eh, Rada eh, získala mandát eh, k zahájení třístranných jednání až 18. prosince loňského roku tedy v podstatě svolení eh, k zahájení až za nizozemského předsednictví. Navíc je tady několik rozdílů mezi našimi postoji. Rada souhlasí s tím, že by eh, parlament rozšířil působnost na všechny webové stránky veřejného sektoru, nicméně rada tam zavádí řadu výjimek, eh, které parlament nepředpokládal ve svém textu. Rada také nesouhlasí s tím, že by parlament chtěl rozšířit působnost také na webové stránky institucí, které mají svěřeny veřejné úkoly. A třetí oblast, kde se neschodujeme, je to, do jaké míry bychom měli ošetřit v této směrnici mobilní aplikace. Parlament chce posílit také monitorování reportování a prosazování. Tato ustanovení tedy kromě toho také povinnost, že členské státy by měly provádět dodatečná eh, opatření, zejména v oblasti školení a osvěty. První trialog proběhl 26. ledna. Ehm, technický tým tak získal mandát zahájit přípravné práce a připravit se na rozhodnutí ohledně klíčových otevřených otázek eh, v příštím neformálním trialogu 2. března a třetí orientační datum zatím bylo stanoveno někdy na konec dubna. Takže tak to vypadá ta situace. Prozatím ta situace a atmosféra byla docela dobrá. Snažili jsme se vyjasnit vzájemné postoje ke sporným otázkám. Děkuji. Máte někdo nějaké dotazy? Nikdo nic. Děkuji. Další bod eh, se týká doporučení k rozhodnutí Rady, pokud jde o přistoupení Republiky Chorvatska k úmluvě z 18.12.1997 Pardon, říká paní předsedkyně. Omlouvám se, ještě jsem vynechala jeden podbod eh, v rámci předchozího bodu, eh, což je aktuální informace, pokud jde o práci pracovní skupiny o, pro právo k duševnímu vlastnictví a reformě autorského práva. Zasedání proběhlo 18. února, za nás na, tam byla Júria Reda, takže jí předám slovo, aby nás informovala. Děkuji paní předsedkyně, toto zasedání je důležité pro náš výbor, protože se soustředil na nařízení o přenositelnosti. Vyslechli jsme si prezentaci vedoucího úseku pro autorské právo z Evropské komise a proběhla první výměna názorů s různými zainteresovanými subjekty, pokud jde o toto nařízení. Tak komise e, jednak vyjasnila některé důležité body nařízení, které musíme zohlednit také my. Padla tam otázka, zda přenositelnost, respektive nařízení o přenositelnosti je závazné pro všechny, protože na jedné straně hovoří o placených službách, e, hovoří o předplacení například audiovizuálního streamingu, ale hovoří také o dalších službách, které se poskytují na základě bydliště spotřebitele. A Evropská komise nás informovala, že záměr je takový, aby eh, nařízení bylo platné pro všechny poskytovatele placených eh, služeb, eh, ale u firm jako je BBC, tak tam by to bylo volitelné, oni by si mohli zvolit určitý systém verifikace, ale nařízení se neklade za cíl to, že by služby, které mají nějaký eh, systém eh, ověřování svých uživatelů, například na základě hesla, že by museli povinně eh, spadat pod působnost tohoto nařízení. A při naší poslední diskuzi o nařízení o přenositelnosti v rámci našeho výboru tady pan Dalton položil otázku, že to může být problém pro Netflix a podobné služby, které už dále nebudou moci nabízet eh, přístup k místnímu repertoáru. Kdybych měla například mm, předplacené takové služby v Německu a chtěla bych eh, je využívat v Bruselu, nebyl by možné získat přístup k bruselskému repertoáru. Jde o to, jakým způsobem je naformulován poskytovatel služby. Je to naformulováno tak, eh, aby služba byla přítomná vždy pouze rezidentům v dané zemi. Jinými slovy, poskytovatelé služeb budou mít naprostou volnost poskytovat spotřebitelům eh, své služby eh, a zpřístupnit tak repertoár hostitelské zemi i své domácí zemi. Byl tam také zástupce Netflixu, který také potvrdil, že oni by chtěli spotřebitelům nabízet možnost Eh, mít jednu integrovanou nabídku eh, země domácí i země hostitelské. Proběhla diskuze o tom, zda bychom měli nastavit pro přenositelnost nějaký časový limit eh, a také jsme hovořili o obavách, pokud jde o ochranu osobních údajů. Mluvili jsme o tom, zda bude potřeba sledovat využívání služeb ze strany spotřebitelů. Zazněl tam návrh, že by eh, bylo dobré eh, vysvětlit definici obvyklého bydliště a také eh, vysvětlit definici dočasnosti. Další, co tam bylo zajímavé, zajímavé bylo, že síť ILEN tam vystoupila s prezentací a zde bych chtěla zdůraznit, eh, že to je skupinu, skupina prosazující eh, menšinové jazyky, jsou proti geoblockingu a říkají, že nařízení o přenositelnosti jejich problémy s menšinovými jazyky vůbec neřeší, například velština a obsah ve velštině je geoblokován mimo území Spojeného království Eh, takže tady vlastně nefunguje tržní eh, řešení, protože je jasné, že skupina spotřebitelů, eh, která představuje menšinové jazyky, je vždy málo početná. Takže celkově spíše tedy vítáme toto nařízení, ale jsou tady subjekty jako tedy sítě ILEN, které poukázaly na to, že problémy s geoblockingem nejsou řešeny a že je potřeba tedy to řešit dalšími iniciativami. Děkuji, říká paní předsedkyně. Chce se někdo k tomu vyjádřit? Nějaké dotazy, podněty? Nikdo nic. Děkuji tedy. A další bod na programu jednání je bod číslo 5, což je doporučení ohledně rozhodnutí Rady, pokud jde o přistoupení Chorvatska k úmluvě z 18. prosince 1997 na základě článku K3 smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními zprávami. Jinými slovy, jedná se o to, že Chorvatsko přistoupí eh, k této legislativě umluvě o eh, celním uspořádání. Spravodajkou je paní Jakoncary. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, přesně tak. Když Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie, tak už vlastně v tom přístupovém aktu bylo uvedeno, že Chorvatsko také přistoupí k této dohodě týkající se spolupráce mezi celními zprávami. A víme, že toto je velice důležité v boji proti celním podvodům. Aby Chorvatsko mělo možnost se zapojit do té dohody o vzájemné pomoci a spolupráci, je tomu tak, že my musíme přijmout příslušný návrh komise a potom bude rada moci celou tu záležitost posvětit, takže celou tuto dohodu, tak, aby ta dohoda začala platit i v Chorvatsku. Jedná se nyní o ten přístupový akt. My zde nemáme možnost nějakým způsobem změnit to, co nám předkládá komise, takže v podstatě se jedná o formalitu. Buď tedy můžeme se vším souhlasit tak, jak to je, a nebo se vyjádřit proti. Tedy vyjádřit se k tomu, že buď Chorvatsko přistoupí k této dohodě, anebo se vyjádřit proti tomuto přistoupení, ale vyjadřovat se proti tomuto přistoupení proto není jediný důvod. Proto navrhuji, abychom přijali doporučení komise tak, aby Chorvatsko dostalo možnost k této úmluvě přistoupit. Je to tedy ta úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními zprávami, aby mohlo přistoupit co nejrychleji. Děkuji. Výborně. Andráš se chce vyjádřit? Ne, nikoli. Eee, eh, Andrášová, Dita Charanzová, pan Šulík mi dal několik bodů k eh, představení, ale jinak někdo se hlásí ještě o slovo? Ne. Tak jenom pan Šulík, který zde nemůže být, protože je ve svém okresku za EKR plně vítá podporu a doporučení komise, aby e, Chorvatsko přistoupilo k této umluvě Neapol 2, protože je to užitečný krok v boji proti e, nelegálnímu přeshraničnímu obchodování a různým druhům pašování, obchodu se zbraněmi a podobně. A pan Sulik děkuje celému týmu za tuto činnost. A nyní tedy máme možnost přivítat zpravodaje za EPP. Řešíme zde, pane kolego, téma přistoupení Chorvatské republiky k umluvě o PSCL. Chcete něco říct za EPP? Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně, že jste mi dala také trochu času. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale znám paní Akoncáry jak poctivě pracuje, takže já za EPP za sebe mohu jedině poděkovat za odvedenou práci, plně ji podporujeme. Jistě rádi bychom měli určité pozměňovací návrhy, ale plně vítáme odvedenou práci zpravodajky a je to opravdu řádná evaluace daného tématu. Takže my velice děkujeme. Děkuji. Chce se někdo další vyjádřit? Nechce. Dobrá. Tím se tady dostaneme k dalšímu bodu našeho programu. So the next item on the agenda is... A tím dalším tématem na našem pořadu jednání je zpráva o necelních překážkách na jednotném trhu. A pokud vím, pan zpravodaj zde s námi nemůže být, protože mu asi není moc dobře, ale zkontrolujeme si, zda zde máme stínové zpravodaje. To just give them a five minute warning. hovořil bez mikrofonu. Máme zde zástupce Alde. Jsou na cestě. Tak trochu strpení. So we will start. Budeme se tedy věnovat eh, zprávě Daniela Deltona. Měli jsme to naplánováno až za 25 minut, takže prosím řekněte příslušným poslancům, aby se sem dostali, dostavili. Eh, Dan bohužel má chřipku, takže se omlouvá. Dáme ale několik poznámek chtěl zmínit, že jednotný trh je opravdu jednou ze základních eh, politik EU, eh, e které bylo dosaženo tím, že všichni tedy se shodli na eh, těchto principech a už je to velice rozvinutá tématika, ale ještě musíme více prohloubit. A pan zpravodaj rád to porovnává se eh, sportem a když si to vezmeme jako na olympiádě, pořád ještě máme nějakých 20 metrů, abychom doběhli opravdu do té cílové rovinky. Eh, výbor pro vnitřní trh v minulých eh, měsících i v různých studiích hm, prezentoval neuvěřitelné množství necelních překážek, které dopadají na malé střední podniky při přeshraničním obchodu velmi intenzivně. A je toho názoru, že bychom se měli také snažit při mezinárodních vyjednáváních, vyjednáváních o jednotném trhu o těchto záležitostech a aby se mezi Německem a Británií obchodovalo stejně snadno jako mezi Británií a USA, aby se ten jednotný trh a fungování na něm bylo snažší a ne složitější. A dopadá to také na nás eh, spotřebitele, protože pokud to nebude fungovat, tak budeme mít menší výběr a vyšší ceny. A z hlediska mezinárodního obchodu když budeme pohlížet na jednotný trh, tak eh, můžeme zde identifikovat eh, ty zásadní překážky a definovat eh, kroky pro jejich odstranění a proto zde využívá také formulace z mezinárodního obchodu ve své zprávě. Obdrželi jsme na 200 pozměňovacích návrhů, to svědčí o tom, že zde panuje o tuto problematiku velký zájem a o to, aby byly odstraňovány neopodstatněné necelní překážky. A jsou zde různé návrhy, jak je odstranit. A také je třeba využívat eh, možností internetu. Sociální demokraté předložili dobré návrhy při definování, co jsou vlastně skutečné necelní překrážky a legitimní kroky politiky. Tyto návrhy vítá a zapracuje do kompromisu. Když hovoříme o těch necelních překážkách, hovoříme zde o úmyslných krocích, které mají bránit eh, obchodování a podnikání v dané zemi. Měly by zde postupovat ruku v ruce Evropská komise i členské státy, tak aby zde byla nastavená vyšší transparentnost a vyšší povědomí o existujících překážkách. A toto musí být také posíleno o politickou vůli tyto překážky odstraňovat. Děkuji všem stínovým zpravodajům a těší se na zasedání zítra, že se budou diskutovat eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Já doufám, že zítra už mu eh, bude lépe. A nyní eh, zde máme tedy zástupce za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Obecně většina poslanců považuje tyto netarifní překážky za velký problém v mezistátním obchodě v rámci EU. To je názor, který sdílí i EPP. Já také vítám to, že mnoho pozměňovacích návrhů se týká podpory obchodu ze strany nově zakládaných podniků a těch malých a středních, protože ty nejvíce zápasí s tím, jak poskytovat své služby a zboží v jiných členských státech. Až dosud pouze asi 14 malých a středních podniků prodávalo své služby nebo zboží i v jiných členských státech. Zaměření na malé podniky tady musí být zachováno v tomto textu, to je evidentní. Dobře je také, že mnoho, čens, mnoho pozměňovacích návrhů se snaží zabránit vybírání si eh, toho státu, kde eh, jsou předpisy nejlaxnější, to se týká i výběru DPH, což by měla řešit Evropská komise. A dále vítáme také to, že mnoho návrhů zdůrazňuje to, že netarifní překážky, včetně těch stávajících, by neměly být nepřiměřené, protože poškozují komunitární obchod a podkopávají hospodářský růst. A další důležitá věc, kterou bychom rádi podpořili, je důraz na zjednodušení již stávajících pravidel a nevytváření nových. To by mohlo vést k nadměrné regulaci a mohlo by to také ohrozit konkurenceschopnost našich podniků v zahraničí. Při projednávání této zprávy bychom neměli být příliš protekcionističtí a měli bychom mít dlouhodobou vizi. Těšíme se na spolupráci s panem zpravodajem a s dalšími stínovými zpravodaje a doufáme, že se nám podaří obohatit tu budoucí práci komise v této oblasti. Měli bychom usilovat o to, aby jednotný trh byl skutečně jednotný. Děkuji. Kristal Šaldemoza. Děkuji, já budu hovořit dánsky. Já bych chtěla poděkovat za tuto velmi důležitou debatu o tom, jak by mohl lépe fungovat náš vnitřní trh. My jako sociální demokraté o to usilujeme už dlouhá léta, abychom měli fungující vnitřní trh eh, bez eh, překážek. Je potřeba postoupit o kus dál. A proto bychom se měli podívat na to, jaké překážky v té netarifní oblasti tady dále přetrvávají. Bylo položeno 66 podněcích návrhů, které se do značné míry týkají toho, co představují tyto tarifní překážky. Pokud je pravidlo, že by zahraniční firmy se nemohly účastnit nebo nemohly stoupit na nějaký trh, tak to není netarifní překážka, ale tady Jde ještě o další firmy například ze zahraničí, kde není možné hovořit o netarifních překážkách. A tam, kde ehm, není ospravedlitelné jejich další existence, tam je potřeba odstranit, protože škodí spotřebitelům. Já jsem ráda, že tady můžeme vést eh, tuto debatu. Doufám, že to nepovede k jednostrané deregulace, že tam, kde bude potřeba regulace zjednodušit, tak budeme postupovat zacíleně. A zaměříme se na ty eh, překážky, eh, které nejvíce vadí. Měli bychom mít více společných pravidel. Já také jsem členkou výboru pro životní prostředí a tam se teď zabýváme látkami, které se přidávají do krmiv, kde některé české státy chtějí mít vlastní pravidla, což samozřejmě potom ale komplikuje ten vnitřní obchod v Evropské unii. Nejlepší by bylo, kdybychom měli společná pravidla. My jsme pro tuto zprávu, chtěli bychom mít jasné definice, toho, co to vlastně je, ta netarifní překážka obchodu, která není eh, ospravedlitelná nebo odůvodněná. A bylo by dobře, abychom společně s komisí a se čínskými státy pracovali na tom, že ta stávající pravidla budou skutečně v reálu prováděna, protože spousta menších podniků má problémy s tím, že se na různých místech ta pravidla aplikují různým způsobem. A to jim potom komplikuje podnikání. Jinak se těšíme na kvalitní podloženou zprávu, kde bude obsaženo hlavně to, že chceme, aby náš vnitřní trh fungoval v budoucnosti ještě lépe. Thank you. Tony. Děkuji. Tony G. Thank you very much, Vicky. Thank you. Děkuji, Vicky. Děkuji za vynikající práci. Většina netarifních překážek na vnitřním trhu je způsobena neochotou členských států otevřít své domácí trhy a přizpůsobit se digitální době. To vede k nekonsistentnímu vynocování aplikaci legislativy EU a k protekcionistickým opatřením. Odstranění tarifních překážek je nezbytné také pro zlepšení konkurenceschopnosti, inovace, výběr spotřebitelů a také hospodářský růst. Členské státy a komise musí převzít odpovědnost za to, že toho dostatek nepodnikli v této oblasti. Jak víte, ALDE podporuje jednotný trh a jako stínový zpravodaj bych eh, chtěl podpořit ty pozměňovací návrhy, které hm, tedy nemohl podpořit ty návrhy, které by chtěly zavést protekcionistická opatření a která by vedla k fragmentaci vnitřního trhu. Jedna z našich priorit je to naléhavě upravit následující oblasti. Například to, že by jak jednotlivci, tak podniky měli mít dispozici kvalitní informace a aby mohli eh, získat pomoc eh, ve veškerém vyřizování online. Proto musíme zjednodušit eh, všechny nástroje pro jednotný trh a měli bychom vytvořit jednotnou webovou stránku, na které Eh, podnikatelé jednotlivci najdou všechny informace, které se týkají jednotného trhu. Dále všechny iniciativy týkající se strategie jednotného digitálního trhu se musí opírat o princip lepší regulace a mělo by to být založeno na eh, elektronickém řízení a interoperabilitě platform. Evropa by měla být eh, méně byrokratická, digitalizovaná, pracovní program ISA by měl také vést k tomu, že veřejné sektory členských států budou schopny spolupracovat. Já se obavy z toho, že u většiny projektů tím jediným e, příjemcem pomoci bude Evropská komise. Na to už má rezervovány prostředky v letech 2017-2018. Dále jde o princip vzájemného uznávání který je nezbytný pro odstraňování těchto překážek, a to zejména v situaci, kdy nemáme harmonizovanou legislativu. Dále cestovní pas služeb by měl také vést k odstraňování překážek a zjednodušit podnikání se službami. Dále by měla komise použít všechny prostředky, které má, aby legislativa na jednotném trhu se včas transponovala do vnitrostátních právních systémů a vynucovala. Chtěl bych poděkovat panu Daltnovi za dobrý návrh a doufám, že závěrečný text zprávy bude odrážet eh, tuto vizi lépe fungujícího jednotného trhu. Thank you. So... Děkuji. Denis Pascal Durand. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám všem, protože jsem ještě byl před okamžikem stínovým zpravodajem u jiné zprávy na AFKO. Jak víte, je to velmi komplikované zvládat eh, několik věcí najednou. Chtěl bych jenom několik, eh, říct několik poznámek na úvod. Jednak eh, mě mrzí to, že naše pozměňovací návrhy se nedostaly do toho kompromisu, který byl teď předložen zpravodajem. My jsme se pokusili nalézt rovnováhu mezi tím, jak umožnit hladší fungování trhu eh, v Evropské unii, ale také zajistit to, aby ochrana spotřebitelů eh, byla považována za vyšší hodnotu a aby ty odstraněné překážky nevedly k tomu, že se ocitneme v situaci, kdy ten výsledek povede ke méně právům pro spotřebitele. Chtěli jsme na to upozorňovat, už jsme o tom hovořili v minulosti, kde o to, že špatná daňová koordinace je také netarifní překážkou obchodu, ale to tady nebylo převzato panem zpravodajem, což nás eh, také mrzí. Jinak celkově vzato jsme toho názoru, že bychom měli znovu potvrdit, že Evropská unie se opírá o určité standardy, které by měly vést k eh, vyšší úrovně, úrovně integrace a že je potřeba odstraňovat veškeré překážky, které by vedly k tomu, nebo jejich odstranění by vedlo k tomu, že by eh, ten standard výsledný byl nižší než. A proto naše skupina zelených chce výslovně vyslovit politování eh, nad tím, že žádný z našich návrhů se do toho výsledného kompromisu nedostal. Andreas eh, teď chtěl slovo. new relationship. That's very kind. <laughs> tak by to mělo fungovat. Paní předsedkyně, je dobře, že eh, také mohu vystoupit eh, a chtěl bych říct dvě věci. Chci potrhnout to, co říkal Ivan Stefanič. My podporujeme ten přístup kolegy Daltna, tedy že vypřetrávající problému na vnitřním trhu bychom měli považovat za netarifní překážky, i když samozřejmě ne asi všechno stoprocentně bude spadat pod tento pojem, jak říkala kolegyně Šaldemoza, ale měli bychom srovnávat eh, podobné věci s definicemi Mezinárodní obchodní organizace, Světové obchodní organizace a zamyslet se nad tím, proč všechno nefunguje tak, jak bychom si asi všichni přáli. Takže souhlasím s tím, co říkala paní Šeldemoca, že bychom měli eh, co nejrychleji vyřešit tu problém s definicemi. A pak bych se chtěl zmínit o několika málo pozměňovacích návrzích, které jsem předložil já, kde mi je důležité, abyste chápali, o co mi šlo. Rozhodně mi nejde o žádný protekcionismus, ale myslím si, že musíme dát pozor na několik bodů, například pozměňovací návrh 146, kde jde o další rozvoj národních hospodářství v rámci členských států, který se může velmi lišit. Vidíte, že vývoj hospodářský eh, Francie jiný než v Německu nebo Británii jiný než v Polsku. Jsou tady určité zhodné body, některé se ale od sebe velmi liší a přitom veškerém eh, chápání toho přístupu na dálku bychom měli dbát na specifičnosti podmínek eh, ve členských státech protože se nakonec může ukázat, že ne všechno, co je v Dánsku považováno za překážku a není eh, čistě protekcionismus, prostě může odrážet nějakou specifičnost daného členského státu a nebude možné eh, to jenom tak eh, zrušit. Takže se to týká několika pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, 140, 156 a 169 a byl bych rád, kdyby mohly být zohledněny. Thank you very much. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Evelyn Gephardt. Děkuji. Já bych se chtěla zmínit jenom o jednom bodu, o kterém hovořil náš liberální kolega, tedy o tom cestovním pasu služeb, evropském cestovním pasu pro služby. Mně až dosud nebylo jasné, jak je, jak je vlastně smysl tohoto nástroje máme systém MI, který by měl posloužit spolupráci mezi orgány členských států. To je funkční systém, ve kterém se velmi rychle zjistit veškeré potřebné informace o poskytovateli služeb. To je jedna věc a potom v rámci o e, vzájemného uznávání profesních kvalifikací máme také systém informační karty, který se teď zavádí. A proto mě zajímalo, proč teď potřebujeme ještě další kartu nebo informační systém. Není mi úplně jasné, jestli bychom to měli jenom tak přivítat, ale spíše bychom se měli ptát, proč je něco takového potřeba. Nebo jestli něco v těch dvou systémech, které existují, funguje špatně, nebo jestli by bylo lepší nějak eh, vylepšit, než abychom zaváděli ještě další třetí eh, systém a potom ty malé podniky nebo spotřebitele nebo eh, samostatní podnikatele už se v tom vůbec nebudou schopni vyznat, protože nebudou vědět, který z těch nástrojů je ten správný pro přeshraniční poskytování služeb. Nad tím bychom se měli ještě zamyslet a já se ještě podívám na všechny příslušné pozměňovací návrhy, které s tím souvisejí. Anybody else like to comment? Ještě někdo další by se chtěl vyjádřit? Nikdo, takže v tom případě vám děkuji. Vím, že tým pana zpravodaje si vše poznamenal vše, co tady zaznělo. Vím, že také plánuje zasedání stínových zpravodajů na zítra. Uvidíme, zda už bude k dispozici pan zpravodaj, dáme vám vědět. Já jsem chtěla zavtipkovat něco o tom, že eh, chřipku vždycky chytnou jenom muži, ale nechám to stranou. A pokud dovolíte, přejdeme tedy k dalšímu bodu na programu jednání, ale eh, budeme muset počkat na paní zpravodajku, na paní Kalas. Or we will not wait for Kaya to arrive. Could somebody call her office, please, and get... Můžu poprosit, aby někdo z jejího sekretariátu jí zatelefonoval, zda by nemohla dorazit dřív?

Right. So we're going to... Takže přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání. Je to zpráva paní Kalas. Omlouvám se paní zpravodajce obtížené, účastnice zároveň zasedání dvou výborů. My teď už máme na pořadu jednání zprávu o porušení celních předpisů a, a sankce. Takže předám rovnou slovo paní zpravodajce aby nám svou zprávu představila. Děkuji a omlouvám se, že jste na mě museli čekat. Já jsem byla totiž na výboru ITRE, kde jsem rovněž vystupovala. K naší zprávě. Jak už jsem říkala dříve, je tady celá řada aspektů návrhu Evropské komise, které jsem shledávala za nepříliš vhodný e, přístup, poté co jsem to skonzultovala s různými zainteresovanými subjekty a členskými státy. Ale e, teď e, se na to nedívám až tak přísně, když vidím, jaké jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Například v jednom členském státě je možné sankcionovat firmu až do výše 300 hodnoty zboží, zatímco v jiných zemích by se žádná sankce vůbec neuvalila. Členské státy také mohou eh, uvádět, že není dobře nastaven časový rámec eh, pro tuto zprávu, nicméně na jednotném trhu bychom uměli usilovat o konvergenci i v případě řešení porušení celních předpisů a v případě sankcí. Já jsem se tedy ve své zprávě snažila zajistit větší soudržnost mezi legislativou v oblasti cel a touto směrnicí, tak například provádění unijního celního kodexu při zohlednění eh, nové eh, vazby na eh, status povolených hospodářských subjektů. Vzala jsem v potaz otázku opakovaného a jednorázového porušování, závažného porušování a tak dále. Pokud jde o směrnici PIV, tedy to jsou trestně právní sankce za podvody poškozující finanční zájmy Unie, tak toho jsem se příliš nedotýkala. Snažila jsem se všem řešit problémy, které zde ehm, vyjádřili poslance nebo členské státy. Jedno byla otázka působnosti, eh, právního základu a vazby na PIF. Pokud jde o hm, právní základ, doplnila jsem článek 114 mluvy o fungování Evropské unie, Každopádně, je to důležité pro fungování jednotného trhu, protože hlavním cílem tohoto návrhu by mělo být zlepšit fungování trhu, který v tuto chvíli nefunguje správně. Třeba nastavit rovné podmínky hry pro firmy a také pro spolupráci mezi celními úřady. Pokud jde o, směr, o směrnici PIV, tedy eh, ohledně finančních eh, zájmů Evropské unie, tak eh, v tom je ten prvek eh, úmyslu spáchat eh, trestný čin a poškodit finanční zájmy Unie. Já jsem se neomezovala pouze na tento druh trestné činnosti, protože směrnice PIF v článku 7 říká, že u porušení do určité výše členské státy mohou jít jinou cestou než trestně právními, cestou trestně právních sankcí takže to platí dokonce i pro, pro trestné činy spáchané úmyslně. Já jsem tudíž šla také touto cestou, ale nastavila jsem tam určitý eh, rámec, určitou výši, nad níž už by eh, členské státy měly jít eh, cestou trestně právních sankcí. Jinak bychom zbytek řešili netrestně právními sankcemi, protože Většinou eh, firmy se snaží naplňovat legislativu a chyb se dopouštějí nikoli v úmyslně, ale zanedbáním. Takže bychom se měli soustředit na takový přístup, který spíše zlepší dodržování právních předpisů. Další problém to byl nedostatek proporcionality a flexibility systém kategorizace, jak to, na, eh, jak to předkládá komise, má dva problémy. Jednak je tady přísné ustanovení o odpovědnosti, což eh, je v rozporu s prezumcí neviny. A druhá věc, je tam, č- je tam článek 4 a článek 5 o zanedbání a úmyslu, což eh, implikuje, eh, že tyto články by se vlastně vzájemně vylučovaly. Já se ovšem domnívám, že o sankci je vždy třeba rozhodovat na základě posouzení závažnosti porušení předpisu. Jde o míru závažnosti, míru viny, zda skutečně došlo pouze k chybě, která byla způsobena nedbalostně anebo umyslně. A jde také o polehčující a přitěžující okolnosti, takže právě proto jsem do své zprávy zařadila dvě kategorie sankcí, které vycházejí právě z míry závažnosti daného přestupku. Jde tedy o kategorii malých porušení a závažných porušení. Článek 4 jsem vložila mezi články 3 a 4, aby eh, to nevypadalo, že zavádíme nové eh, přestupky, které již nyní jsou v článku 3 a 4. Já jsem vycházela z toho, eh, co členské státy sami ve svých celních předpisech považují za málo závažné přestupky přestupky, například určitou časovou prodlevu. Vzala jsem také potaz otázku proporcionality v případě sankcí, takže se neodrážím z hodnoty e, zboží. Sankce mohou souviset e, spíše s finančním dopadem daného přestupku. A co se stane, pokud e, tam není žádné konkrétní zboží zahrnuto, tak se jde cestou fixní částky Jde totiž o to, že pokud bychom chtěli docílit nějaké harmonizace, tak si budeme muset vybrat jednu cestu, jeden jeden systém. Já jsem tedy šla cestou procenta z neuhrazeného cla. A všimla jsem si, že v současné době členské státy se pohybují od 1% do 300%. Já jsem tedy zvolila 50% pro nezávažné přestupky a 100% pro závažné, protože tak je tomu v některých členských státech. Také uvádím možnost uplatňovat i jiné než trestně právní či finanční sankce, například konfiskaci, pozastavení um, uh, licence a tak dále. A abychom byli souladu s se stávajícím celním kodexem Evropské unie je také možné uvalovat sankce v případě opakovaného porušení, pak eh, dochází například k vybrání statutu pro hospodářský subjekt, eh, posuzují se také polehčující a přitěžující okolnosti. Dále doplňuji ustanovení, jak řešit proporcionalitu, to znamená možnost eh, mimosoudního řešení tato směrnice si myslím, že je příležitostí podívat se na to, jak lépe začít prosazovat eh, celní legislativu, jak eh, zlepšit eh, elektronické mm, celnictví, jak lépe uplatňovat informační nástroje, získávat a využívat hlavně informací v, reálním, v reálném čase. Mělo by být snažší odhalovat přestupky a porušování celních předpisů. Potřebujeme totiž systém, který eh, nás bude lépe informovat, eh, který eh, nás bude navádět správnou cestou a případně prosazovat sankce proti firmám, které systém umyslně porušují. Naším cílem ale musí být usnadňovat obchod a umožnit lepší fungování vnitřního trhu. Takže na závěr jsem chtěla říct, na závěr jsem chtěla říct, už jenom to, že se těším na vaše vyjádření, vážení kolegové. Okay, I'm just looking at two items. Já děkuji, říká paní předsedkyně. Mám tady dva body ve svých poznámkách. Vy jste se zmínila o dvou eh, změnách, které navrhujete. Změnu právního základu. Komise navrhuje článek 33, vy navrhujete doplnit článek 114 jako součást právního základu. Podle jednacího řádu v takovém případě musím písemně oslovit výbor Jury a požádat je o vyjádření k takovéto změně právního základu. My tedy takový dopis eh, naformulujeme a zašleme. Pokud jde o návrh, pozměňovací návrh 38, tak ten je poněkud komplikovaný. Hovoří se v něm porušeních eh, ve výši eh, vyšší než 10 tisíc eur, zatímco vy jste hovořila o 10 tisících eur, ale zároveň jsem se tady poznamenala, eh, že to je částka, kterou berete ze směrnice o ochraně finančních zájmů Unie, tedy ze směrnice PIF. A my jsme ji v parlamentu odhlasovali již v roce 2014. Tehdy parlament doporučil, že by ta eh, finanční hranice měla být z 10 tisíc snížena na 5 tisíc eur. Je to taková technická otázka, ale je potřeba se zamyslet, eh, abychom vystupovali jako parlament jednotně při vyjednávání, protože Některá tato jednání se skutečně táhnou celé roky, takže je třeba myslet eh, na tom, abychom vystupovali konzistentně konzistentně a aby tady nebyly rozpory mezi různými legislativními složkami. Tímto bych předala slovo EPP paní Robertě Mecola. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat Kaje za vynikající práci. Obecně EPP, návrh Evropské komise o porušení celních předpisů a sankcích vítá. Členské státy, hospodářské subjekty, aby totiž těžily z integrovanějšího přístupu v této oblasti. Všechny skupiny mají výhrady k původnímu textu komise a já vidím, že paní zpravodajka vyřešila celou řadu našich problémů ve svém návrhu zprávy. Dále se znovu eh, říci, jaký je postoj naší frakce. Chceme nadále dosáhnout zlepšení současného návrhu ale je potřeba si některé věci ještě projasnit, některé ty věci, které se nyní objevují v návrhu zprávy. Já to, pokud dovolíte, nyní krátce projdu. Podporujeme doplnění například o společné prvky, které tam již zařazeny jsou, a také o osvědčené postupy e, ze systému členských států, to znamená mimosoudní vypořádání a tak dále. To je v souladu s naším postojem, protože chceme, aby systém byl efektivnější a zároveň, aby byl také účinnější. Pokud jde o otázku subsidiarity a proporcionality, a tady se dostávám k velice důležité věci pro naši frakci, to bychom měli respektovat za všech okolností. Konkrétně si myslíme, že návrh 3 a 38 eh, jsou možná až příliš podrobné v současném znění a s ohledem na to, co říkala paní předsedkyně o směrnici PIV o ochraně finančních zájmů Unie, si říkám, zda by nebylo vhodnější dát tam spíše určité finanční rozpětí než jednu konkrétní, člán, jednu konkrétní částku. Souhlasíme také eh, se změnou eh, právního základu, se zohledněním přilehčujících eh, i přitěžujících okolností. Budeme předkládat několik pozměňovacích návrhů, abychom současný text dále projasnili, například pokud jde o návrh číslo 16. Pokud jde eh, o to, že hospodářský subjekt nedokáže doložit informace celním úřadům, když je o to požádán, tak to je třeba eh, provázat s nějakou konkrétní, mm, rozumnou eh, časovou lhůtou, aby hospodářský subjekt na toto měl dostatek času. Článek 4 by se měl vyškrtnout související pod odstavce byly, jak jsme viděli, přesunuty jenam, ale zaznamenali jsme, že body 4a a 4c byly vyškrtnuty úplně a tak by mě zajímalo bilaterálně, si to můžeme vysvětlit s paní zpravodajkou, proč k tomuto rozhodnutí došlo. A na závěr jde o návrh 39, kde se zavádí možnost, že by členské státy mohly zavádět také netrestně právní na nefinanční eh, sankce. My víme, jaké vysvětlení nám dala paní zpravodajka. Ale ptám se, zda bychom neměli omezit toto ustanovení pouze na závažnější porušení celních předpisů a nechat tam tedy větší flexibilitu. Na závěr chci říci, že návrh této zprávy je vynikajícím základem pro diskuze a těším se na další spolupráci s paní zpravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji. Já doufám, že zajistíme, že eh, dosáhneme schody ohledně této důležité problematiky. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za kvalitu její zprávy a také za výbornou atmosféru při našich diskusích a za výbornou organizaci setkání stínových zpravodajů nad tím návrhem. Tam už jsme si vyměnili celou řadu názorů. To je velmi vítané. Toto je téma, jehož vážnost narůstá se s růstem globálního obchodu. Já bych v souvislosti s tímto návrhem chtěla ještě jednou zopakovat, co už jsem tady říkala v minulosti. Je nepochopitelné, že teď, kdy konečně máme legislativu v celní oblasti, pořád eh, ten způsob, jakým se trestá porušování té legislativy, se opírá o národní legislativy, což se od sebe může výrazně lišet. A to někde až do té míry, že některé, některá porušení nejsou nikdy trestána, zatímco jinde eh, je v jiném členském státě eh, mohou být trestána odnětím svobody. A proto je potřeba vypracovat něco vyváženého, co bude postihovat tyto eh, různé eh, podmínky, ale hlavně eh, by to nemělo spadnout do, toho, do, toho, do té pasti přílišné tvrdosti postihu. Musíme se shodnout na novém právním základu po přidání článku 114, no podle článku 114. Pak je zde to nedbalostní a úmyslné porušení předpisů. Eh, budeme se tím zabývat, ale je dobré, že se zde dělá tento rozdíl. To znamená zlepšení situace pro hospodářské subjekty. Potom otázka eh, kompatibility se směrnicí PIP to máme zde určité otázky týkající se těch mezních hodnot a jak vlastně zde odkazovat na nějaký právní návrh, který ještě není definitivní. Samozřejmě můžeme vycházet z toho návrhu parlamentu, ale oba texty se rozvíjí paralelně. Ale princip považujeme za správný. Potom se mi líbí ten návrh, že by zde bylo možné uvalit i jiné typy sankcí ze strany členských států, například zabavením, nebo odebrání licence a nebo zachování toho principu soudního vyrov, mimosoudního vyrovnání. Jsou tady ještě další aspekty, o kterých můžeme diskutovat. Například tady navrhuje klasifikace sankcí, která je velmi eh, odlišná. Je to sice zajímavé, ale myslím, že bychom se měli vysvětlit do podrobnosti, abychom přesně věděli, jaké následky to sebou bude přinášet. Proč ne? Je to přístup, na kterým, eh, na kterým se eh, můžeme zabývat, ale zahrnulo by to důkladnější zvážení. A potom to strict liability, s tím máme problém a myslím si, že s tím bychom souhlasit nemohli. A dále změní toho způsobu určování eh, výše eh, pokud, eh, výše pokud, to bychom měli asi dále zvážit, ale myslím si, že nemůžeme, nemůže to vyplývat pouze z té celní hodnoty, měli bychom se myslet i na dalšími kritérii, aby sankce byly přiměřené. A potom ty promlčecí lhůty, ty není možné zkracovat, protože to je také jedna známka efektivnosti boje proti celním podvodům. Potom jsou tady ještě další věci, které se ve zprávě neřeší a které by mohly být předloženy v podobě pozměňovacích návrhů, například možnost harmonizovat i e, tu definici toho, co je důkaz e, toho podvodného jednání a Eh, také ta právnická osoba nebo ta osoba, která může být stíhána za podobné trestné činy, by měla být harmonizována ve členských státech, aby eh, eh, tady nebyly odlišnosti. Ještě jednou chci poděkovat za kvalitu této zprávy a za velmi konstruktivní výměnu názorů. Já zde mám některé komentáře za EKR od Dana Deltna. Rád bych poděkoval zpravodajce za návrh zprávy a za intenzivní komunikaci se stínovými zpravodaji. Z pohledu EKR zde je ještě velké znepokojení z toho původního návrhu komise, eh, rozporu plného právního základu otázku, zda naplňuje princip subsidiarity a přiměřenosti. Té různé sankční režimy v 28 různých státech, které potom vlastně narušují trh a vedou k tomu, že eh, se aktéři budou vybírat mm, to nejjednodušší cestu, kde jsou ty sankce nejnižší. Má zde určité obavy, že zde není dostatečně jasně nadefinovaný rozsah a dopady z hlediska trestního práva i prvků správního práva. A dále se domnívá, že ten návrh je velice neflexibilní a mohl by eh, vést k tomu, že by malé podniky byly nadměrně trestány. A neměli bychom zemít tedy systém, který by poškozoval legitimní způsoby obchodování. A proto je ta zpráva paní zpravodajka krokem správným směrem vítá to, že se ten text má omezit na ty netrestně právní sankci a potom je zde také ta otázka těch limitů. Rozhodně ten návrh zpravodajky výrazně zlepšuje ten původní návrh, například také v souvislosti s presumpcí neviny. A také eh, vítám jeho, její formulace týkající se úmyslných a nedbalostních činů. A také uvádí různé příklady z praxe, proč příliš preskriptivní přístup by nemusel být úplně tím nejlepším. A jsou zde nejrůznější nástroje, které využívají členské eh, státy, tak aby se zamezovalo přílišné byrokracie, například eh, posílat určité informace, určité varování v případě těch menších přestupků, a nebo objektu, který se eh, určitého porušení dopustí poprvé, by například eh, nemusel platit tu finanční sankci, pokud se jenom dopustil nějaké chyby v dobré víře. A potom se zde hovoří o tom, že by se to těch peněžních sankcí ještě rozšiřovalo další typy sankcí, například zabavování zboží nebo z e, odebrání licence. Toto by asi nemusel být vždy adekvátní způsob reakce. A Potom také pokuty založené na hodnotě zboží by mohly mít nadměrný dopad na malé podniky, které obchodují s zbožím, které má vysokou cenu. Takže i zde panuje určité znepokojení za EKR. By bylo vhodné také doplnit větší flexibilitu, nebýt příliš preskriptivní a spíše se zaměřit na vymáhání práva než na zavádění sankcí. A jsou zde sice některé základní obavy, ale to, co paní zpravodajka eh, vypracovala, je opravdu velice dobrý základ pro další diskusy. Eh, Zaguje Jiří Maštálka nikoli, tak Julia Reda za zelené, prosím. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajce za výbornou spolupráci e, na této záležitosti. Věříme, že to, co se snaží komise řešit tímto návrhem, je opravdu reálná věc. To vybírání té oblasti, kde je to právo nejpříznivější, je opravdu problém, ten takzvaný forum shopy, ale i ten monitoring je stejně důležitý jako vlastní sankce. Plně podporujeme zpravodajku v tom, že se chce zaměřovat Eh, výhradně na ty eh, sankce administrativního charakteru v oblasti otázek také harmonizace sankcí v oblasti eh, cel. My s většinou těch návrhů zpravodajky souhlasíme. A otázka vycházet u těch sankcí výhradně z hodnoty zboží. Zde si říkáme, že by to tak mělo být opravdu vždy, jestli by zde nebylo možné najít určitou třeba kombinaci hodnoty toho zboží a vyhýbání se příslušného cla, tak abychom si nezaděli na další problémy, například pro obchodníky s generickými léčivy. Protože zde eh, se nehovoří o tom, co je to porušení, ale za jakých podmínek aplikovat které sankce. Takže tím bychom se měli asi ještě zabývat. Mám vlastně otázky týkající se různých typů porušení. Myslím si, že by bylo dobré zde rozlišovat eh, mezi nedbalostí na straně jedné a na druhé straně mezi úmyslným porušením pravidel ale co zde tedy vylučujeme ve srovnání s tím původním striktním eh, návrhem komise existuje i poručení, které není ani nedbalostní, ani umyslné? A pokud ano, mohla by zde zpravodajka tady uvést nějaké konkrétnější příklady, kde eh, my zde tedy omezujeme ten rozsah působnosti ve vztahu k původnímu návrhu komise, co se týče těch polehčujících a přetěžujících okolností, vítáme ten přístup týkající se těch e, přetěžujících, ale máme zde určité obavy týkající se těch eh, polehčující a otázka týkající se toho úmyslu nebo nedbalosti. Když například ten obchodník e, vyvíjí výrazné úsilí, aby ho naplňoval legislativu dané oblasti evropskou, může být se chovat i nedbalostně, nebo ne? A potom potom také to eh, vyjednávání vině je otázka těch polehčujících okolností v případě určitého přiznání. Pak také to omezení toho, toho období ze čtyř na tři roky. Tam to notifikační období na tři roky v rámci celního kondexu se totiž eh, vztahuje k trochu jiné záležitosti. A možná, že to ten Eh, tříleté období by nestačilo v určitých složitějších případech, ale obecně souhlasíme s většinou těch eh, kroků, které zpravodajka navrhuje a těšíme se i na další spolupráci. Děkuji. Děkuji. Chce se někdo další přihlásit o slovo, nebo mohu dát slovo komisi? Filip Komod za Evropskou komisi. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji. My jsme spokojeni s tím, že paní zpravodajka uvádí celou řadu příležitostí, které bychom mohli využít, podobně jako ostatní poslanci, kteří vystoupili v debatě. Nechce teď procházet všemi pozměňovacími návrhy, ale Dovolím si několik obecných eh, poznámek, které by mohly být pro vás relevantní. Nejprve eh, ten pojem strict liability, přísně pojatá zodpovědnost nebo ručení. To už funguje celé řadě eh, členských států. Potom jde o ty netrestní odpovědnost, jestli by to mělo být postihnuto administrativními sankcemi nebo pouze trestně právními sankcemi. V tom původním návrhu komise Eh, bylo to, že by se to členské státy mohly rozhodnout sami, jak eh, k tomu budou přistupovat. A k tomu, eh, co navrhuje paní zpravodajka, ten přístup založený na méně závažných a více závažných porušení předpisu by měl být opatrný, protože ten návrh komise byl založen na jiném základě a mohlo by tedy vzniknout riziko, že pokud se to takto bude rozlišovat, ty menší přestupky a ty závažnější, tak by to mohlo vést k nekonzistentnostem. Další otázka se týká té souvislosti mezi tím, co je právě ten méně a více závažný přestupek a um, nedbalost nebo neumyslné eh, eh, způsobení nějakého porušení. Většina čínských států to rozlišuje tam, kde se daří prokázat úmysl, tak tam potom eh, ty sankce jsou přísnější. Ale pokud eh, v rámci těch závažnějších eh, porušeních bude i to, co předtím bylo považováno za neúmyslné nebo nedbalostní způsobení nějakého porušení, tak by mohlo vzniknout riziko, že s výjimkou polehčujících nebo přitěžujících okolností by vlastně Eh, to bylo považováno za stejnou věc, za stejný trestný čin. A to si, to je podle mě něco, co by eh, si ještě zasluhovalo debatu. Rozsah sankcí a jak by se měly aplikovat. Komise eh, měla svůj přístup, já jsem zaznamenal to, co k tomu eh, říkala paní zpravodajka. Absence ale minimální sankce potom vede k otázce, jest, jakou eh, harmonizaci nebo hm, jestli se nám daří eh, harmonizovat tuto oblast. A potom bychom také měli mít jasno v okamžiku, kdy se zvolí nějaké procento té celní hodnoty e, nějaký paušál, tak jakým eh, způsobem se to bude aplikovat a mělo by se to vyjasnit. Také eh, jsme zaznamenali, že došlo k vypuštění několika přitěžujících okolností, které byly původním návrhu komise. U EIO si myslím, že to riziko by mělo být zohledněno při tom eventuálním porušení. A potom to eh, vyrovnání, mimo soudní vyrovnání, to jsme většinou spojovali s trestně právními sankcemi. A pokud to eh, eh, vložíme i do těch administrativních sankcí, tak by to znamená, mohlo znamenat velké rozředění těch systému sankcí. A moje závěrečná poznámka se týká toho dohledu nad systémem řízení rizik. Já už jsem tady řekl v minulosti, že komise již zahájila celou řadu opatření na základě akčního plánu z roku 2014, eh, které s tím souvisejí a velmi si uvědomujeme potřebu mít jenom systém sankcí. Takže to souvisí s tím, eh, s tou naší funkcí dohledu. Jsme velmi rádi, že paní zpravodajka také s tím souhlasí, že potřeba eh, ten systém vylepšit a rádi napomůžeme při tom definování, co by mohlo být jak rozumný přístup a co by mohlo způsobit další rizika. Thank you. I'm going to hand it back to... Já bych předala slovo paní zpravodajce na shrnutí z mého vlastního pohledu. Já jsem všechny, eh, to jsem říkal minulosti, eh, říkal jménem ostatních. A já si myslím, že to bude vyžadovat eh, hodně práce, zejména v té oblasti subsidiarity a přiměřenosti. A pokud vytvoříme další břemeno pro obchod, tak by to mělo být odůvodněno v hodnocení dopadů. A já musím říci, že řada aspektů tohoto návrhu nebyla řádně promyšlena a nebylo k tomu připraveno hodnocení dopadu. A to, co také slyším od členských států ohledně tohoto návrhu, je, že by to mohlo vést k většímu zmatku a způsobit to komplikace menším podnikům. Takže já osobně ještě nejsem přesvědčena o tom, že tento návrh je skutečně potřeba. A jsem ráda, že paní zpravodajka se dívá na všechny podrobnosti, aby se ověřila, že vytváříme něco, co by obchodu skutečně pomohlo, aby to spíše obchod nepoškodilo. A to protože absence hodnocení dopadu je velmi nepokojící A tímto předávám slovo paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji za všechny vaše poznámky a připomínky. Jenom abych se vyjádřila k některým z nich. Článek 38 o těch prahových hodnotách, nebo prahové hodnotě 10 tisíc versus 5 tisíc. Tady si myslím, že se odráží současný stav o příslušné směrnice. Směrnice PIF nemá cenu tam uvádět 10 tisíc, když víme, jak to eh, potom dopadne u této směrnice. A také nechceme, aby některé členské státy měly trestně právní sankce úplně u všeho, takže když snížíme ten práh, tak potom se ta směrnice bude stávat jenom na eh, několik málo věcí. Tomu, co říkala Roberta o 4a, to je tam došlo ke změně. toho označení. E, jinak k těm e, věcem, které jsou z toho vyloučeny, my vlastně nic eh, z toho vyloučit nechceme. Ta objektivní odpovědnost, to jsou všechno věci, které tam jsou, jenom se považují za méně závažné. Ale pokud chcete slyšet nějaký příklad, kdy něco takového skutečně platí, tak to jsou jednoduché chyby. Znamená to, že někdo neskoumá, jestli k tomu došlo nějakým opomenutím nebo náhodou, nebo jestli by se za to okamžitě měli dostat nějakou sankci. zavádění toho, té nedbalosti nebo toho úmyslu, to, kdybyste museli prokazovat ten úmysl porušit předpisy, by se měli odlišit od těch eh, jednoduchých chyb a eh, spolupráce s orgány, které to vyšetřují. Ano, to by měl být polehčující faktor. mnoha členských státech, například v oblasti hospodářské soutěže. To tak je, když spolupracujete s orgány, které vyšetřují daný případ a chcete napravit své předchozí jednání, tak by tam určitý prostor měl být. Aby tam byla nějaká pozitivní motivace pro spolupráci a pro předávání dokumentace. Ehm, aby lidé byli motivováni k dodržování pravidel. Potom k, k těm hospodářským subjektům. Aby jejich status mohl být odej, ode, odejmout jako sankce. To už tak funguje v současnosti. Pokud eh, máte mít tento statut, tak eh, nemůžete porušovat, nemůžete minulosti eh, se dopustit porušení předpisu. Já si myslím, že to je velmi jasná sankce a proto tam také je. Tolik tedy můj komentář, ale určitě o tom všem budeme ještě diskutovat dále na základě pozměňovacích návrhů. Děkuji vám, můžeme přejít k dalšímu bodu na našem programu, což opra- zase je zpráva eh, Kaje Kalas a týká se to realizace nové politiky pro spotřebitele energie. A tady budeme projednávat návrh stanoviska. Ano, to je zpráva, kvůli které jsem přišla trochu později, já jsem ještě členkou výboru ITRE a chtěla jsem, aby toto stanovisko mělo také nějakou přijanou hodnotu pro výbor ITRE. Až to bude projednávat, tam ten zpravodaj se zaměřuje do značné míry na energetickou chudobu, takže Tomu já, tím já jsem se ve svém textu nezabývala, e, protože by to bylo zbytečné. A také o ty spotřebitelské hodnotící tabulky, které ukazují, že vnitřní trh ještě pořád nefunguje tak, jak by měl a že trhy s energiemi nemají dostatečnou míru souč- konkurence, které by vedly k lepším cenám a k lepším službám pro spotřebitele. Regulované malobchodní ceny například e, představují překážku pro konkurenci, regulované tarify nejsou dostatečně transparentní a velmi často mají eh, opačný dopad, protože zvyšují náklady pro spotřebitele. Takže existuje řada argumentů pro to, jak zrušit regulované ceny, ale komise by také měla usilovat o lepší transparentnost v oblasti stanování cen energií, aby bylo jasné, co jsou daně, co jsou poplatky za používání přenosové soustavy a tak dále. Také by se mělo zjednodušit přecházení od jednoho provozovatele eh, k jinému. V některých zemích to pořád ještě trvá příliš dlouho. Spotřebitelé by se neměli dělat problémy eh, nebo měli dělat starosti eh, o data, Měla ta data by se měla bez problémů přenášet od jednoho poskytovatele k druhému. Co je vítané v tom sdělení komise o posílení práv spotřebitelů jako důležitý nástroj pro lepší fungování trhu? A je důležité si uvědomit eh, v souvislosti s mým textem, že eh, spotřebitelé jsou někdy pojímáni špatným způsobem. Ano, měli bychom odstranit překážky pro spotřebitele, měli zjednodušit přístup na eh, trh, vyjasnit odpovědnosti, například s tím, kdo bude vyrovnávat rozdíly v přenosové soustavě, A musíme si uvědomit, že někteří spotřebitelé nechtějí řešit řadu ehm, těchto aspektů. Pokud má být spotřebitel aktivní, tak eh, se to bude vyžadovat, aby pochopil, eh, co je uvedeno v jeho faktuře za energie. A musíme si uvědomit, že v Evropské unii eh, dvě třetiny spotřebitelů nerozumějí faktuře za spotřebu, což se samozřejmě může velmi lišit, jak jsem byla překvapena Například, když jsem viděla eh, eh, svou faktor za elektřinu tady v Belgii, protože v Estonsku s tím problém nemám. A kdyby tomu spotřebitelé porozuměli, tak by se mohli lépe rozhodovat. Další překvapení pro mě v Belgii bylo to, že ten účet dostanete jenom jednou za rok. My to dostaneme jednou za měsíc a můžeme to kdekoliv si nechat ověřit, jakou máme právě spotřebu těžko chápete tu spotřebu, když tu informaci dostanete jenom jednou za rok a nemůžete to potom své chování nějak eh, změnit. A také by tam měly být obsaženy typy zdrojů a možnost porovnat eh, nabídky, to je také důležitá věc. A tady by komise měla propracovat ty své pokyny o transparentnosti. Také si myslím, že tato nová politika pro spotřebitelné energii by měla využít eh, těch eh, digitálních eh, technologií, například ty inteligentní měřiče a možnost tomu mít přístup k reálným nebo datům v reálném čase o spotřebě a nákladech. Pokud by spotřebitelé měli informace v reálném čase, tak by potom se to mohlo promítnout do jejich chování a mohlo by na základě toho se rozhodovat. Já si nemyslím, že toto stanovisko je nějak kontroverzní a samozřejmě se těším na diskuzi s vámi. Oh, Antonio Lopez. Antonio Lopez je za EPP s stínovým zpravodajem. Prosím, předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já souhlasím Evropskou komisí, že skutečná energetická unie se musí soustředit na naše eh, občany, využívá nových technologií, snaží se o snížení účtu za energie, využívá jednotného trhu, chrání přitom spotřebitele, kteří jsou zranitelní. Já se domnívám, že stanovisko paní Kalas eh, je velice rozumné a chci poblahopřát eh, k velice dobré práci. Nicméně doposavat eh, odvedená eh, práce mm, obsahuje dvě věci, které jsou pro mě důležité a já si proto dovolím předložit k ním pozměňovací návrhy. Za prvé, já sdílím ten, eh, tu obavu, že zatím nedošlo k úplné liberalizaci a integraci retailových trhů. A to bych chtěl říci, že jedním z následků je potom také nedostatečná transparentnost. Nemáme dostatečně eh, transparentní trh a nebudeme ho mít, eh, pokud nezajistíme také lepší integraci retailových trhů. A pokud jde o ceny, tak zde souhlasím s tím, že jsme dosáhli postupné eliminace regulovaných cen, eh, které Eh, bránili odpovědným volbám spotřebitelů a že jsme zabránili tomu, že služby se poskytují za ceny, které jsou pod výrobními náklady. Také chci poukázat eh, na to, že veškeré eh, smluvní tarify musí být jasně označeny, musí tam být jasně uvedeny náklady a zároveň nesmíme bránit rozvoji trhu. Pokud například eh, budete mít 100 euro eh, fakturu a na nich budou pevné náklady 18 eh, euro, tak to, že spotřebitel bude chtít tu variabilní částku 20 eur nějakým způsobem pozměnit, tedy snížit, taková motivace je v podstatě nulová. Dále chci doplnit ještě k tomuto textu to, že implementacem opatření například u dynamických eh, cen, využití nových eh, informačních a komunikačních eh, technologií v oblasti energetiky a také možnost vyrábět si vlastní elektřinu. To všechno by umožnilo zvýšit dynamiku na trhu a jeho transparentnost. Těmito opatřeními bychom dosáhli také větší míry konkurenceschopnosti mezi dosavadními hráči a spotřebitelé by tak měli lep, lepší nástroj nástroje pro obhájení svých zájmů. Inteligentní sítě jsou naprosto nezbytné, pokud chceme do praxe uvést eh, politiky energetické unie. Takže v této oblasti, když hovoříme například eh, o inteligentních eh, měřicích zařízeních, žádám komisi, aby provedla posouzení aplikace svého sdělení z roku 2012 o zavádění inteligentních měřicích přístrojů. A na závěr nesmíme zapomenout eh, na spotřebitele, proto se chci obrátit s třemi věcmi na komisi. Jednak, aby přijala další opatření pro zlepšení transparentnosti a jasnosti, pokud jde o řešení stížností spotřebitelů je potřeba také uvést určitý kontakt, na který se mohou, a ten musí být uveden přímo na faktuře, na který se mohou spotřebitelé obrátit v případě stížností. Dále zvýšíme transparent, musíme obecně zvýšit transparentnost na trhu a je třeba eh, vyhnout se nadměrným cenám a neopodstatněným cenám, neopodstatněně vysokým eh, tarifům, což je často hm, například Eh, propojení faktur na elektřinu s fakturami za veřejné vysílání televize, kde potom dochází k smíšení a netransparentnosti celkových částek. Já myslím, že oběti nejsou jenom v Belgii, pokud jde o nedostatečnou jasnost, ale že to je problém i u nás ve Španělsku, kdy se um, domácnosti potýkají s uh, velice komplikovanými fakturami a zde se musíme vynasnažit eh, situaci zlepšit, což bude obrovská práce. A tím se vracím tomu, co jsem říkal na začátek. Děkuji paní zpravodajce. Já si myslím, že to, co eh, říká, je zcela správné. To, co k tomu chci doplnit, eh, jsou určitá drobná zlepšení. Mám své požadavky na komisi, jak už jsem říkala, teď uvidíme, jak se práce dovyvine dále, ale doufám, že to bude práce společná, účinná a pro blaho našich spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. Říká paní předsedkyně, nyní Bozan Belžána za socialisty. Vítejte, paní kolegyně, děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych chtěla nejprve poděkovat paní zpravodajce za předložené stanovisko. Děkuji za vaši práci. Dále bych chtěla říci, že údaje ukazují, že pokud chceme zlepšit situaci spotřebitelů v oblasti energetiky, tak to budou výhody nejenom pro samotné spotřebitele, ale také pro životní prostředí a obecně pro naši společnost. Protože jedině, když budeme mít mm, skutečně měřice, měřiče u vytápění a klimatizace, které fungují v reálném čase, můžeme ušetřit až 30 Dále si myslím, že nesmíme zapomínat na zranitelné spotřebitele, kteří nejsou jaksi technologicky zdatní. Jsou to spotřebitele, které můžete snadno přesvědčit o tom, aby přistoupili i na nevýhodnou nabídku a na nekalé obchodní praktiky. Energetický trh tedy nesmí zapomínat na práva těch nejzranitelnějších. Sociální tarify by neměly eh, být, neměly být eh, nejenom, že by měly být umožněny, ale měli bychom je také eh, propagovat. A každý by měl mít možnost eh, eh, učinit rozumné volby a rozhodnutí v zásadních oblastech, oblastech svého života, jako je zdravotnictví, potraviny a sem spadá také oblast energetiky. Musíme zajistit, aby zavádění nových technologií, jako jsou inteligentní měřice, měřiče a další zařízení, skutečně vedly ke snížení konečných cen, aby to bylo v rozumné době. Plná informovanost při rozhodování je naprosto zásadní a proto musíme být opatrní při zavádění doporučení a legislativy. Je přitom potřeba vždy zohledňovat konkrétní situace, konkrétní skupiny spotřebitelů a konkrétní členské státy. Zmocnění spotřebitelů, podpora jejich práv, to by mělo vždy být naší prioritou. Musíme vytvořit mechanismy, které by zjednodušovaly rozhodování mezi jednotlivými možnostmi na trhu se energiemi. Na závěr chci říci, že se těším na návrh. Vím, že tady časová lhůta je velice krátká, přesto se domnívám, že zpracujeme dobré stanovisko a že bude ku prospěchu evropských spotřebitelů. Děkuji. Děkuji a nyní Markus Pracu za EKR. Já, herzlichen Dank erstmal. Děkuji vám a hlavně mi dovolte nejprve poděkovat paní zpravodajce, protože odvedla opravdu skvělou práci. V Evropě jsme svědky toho, že co se týká cen výroby energie, tak jsme víceméně na úrovni USA, nebo se pohybujeme v tomto rámci. Ale potom, když zde máme průmyslové spotřebitele, tak zde máme nějakou přirážku ve výši asi 110% ve srovnání s USA a u soukromých spotřebitelů je ta přirážka dokonce 180%. A posledním článkem nejrůznějších selhání trhu je ten trh koncových uživatelů. Tomu schází skutečně transparentnost, ale E, není v této problematické řadě sám. I předtím v těch jednotlivých krocích výroby i distribuce dochází k celé řadě problémů. Takže tato zpráva rozhodně jde správným směrem a sice umožnit větší transparentnost pro spotřebitele. Rád bych ale poukázal na jednu e, věc a myslím si, že i vy tomu tématu budete nakloněná. A sice otázka ochrany osobních údajů spotřebitelů. Nad tím bychom se měli zamyslet, protože i když inteligentní měřiče eh, pomáhají optimalizovat eh, spotřebu elektrické energie, tak to bude otázka, která eventuálně bude výrazně zasahovat do ochrany osobních údajů spotřebitelů a jde o to zajistit, možnost pro spotřebitele, aby rozhodl, zda a jaké údaje jsou poskytovány dále a aby zde neměla jednotlivé firmy výsostná práva k eh, osobním údajům spotřebitele, ale by to rozhodoval spotřebitel sám. Děkuji. So for the GUE... Za GUE Nevím, jestli je tady pan Jiří za FDD. Pan Robert Jaskijevič, ten zde je, ano, prosím, děkuji. Já bych chtěl eh, také navázat na to porovnávání cen v Evropě a ve Spojených státech. Spotřebitelské ceny a ceny pro malé a střední podniky jsou stále v EU mnohem vyšší než ve Spojených státech amerických a to z několika důvodů. Mezi ty dva nejdůležitější důvody patří klimatická politika, nešťastná klimatická politika, která se prosazuje v EU, a také to, že některé státy jsou závislé na dovozech, ku příkladu z Ruska. Ale teď bych se vrátil eh, k celému rámci tohoto stanoviska. Já si myslím, že liberalizace trhu, jak říká paní Kalas v druhém bodě, je velice dobrý přístup. Dále odstranění spotřebitelských bariér tím, že plně otevřeme, otevřeme trh a že umožníme možnost eh, svobodně si vybrat svého dodavatele, to si myslím, že je velký pokrok eh, směřující k snížení cen. Zajištění volného trhu a volné hospodářské soutěže pro spotřebitele to bude mít pozitivní dopad na ceny dodávek malým a středním podnikům a také fyzickým osobám. Například v Polsku po zavedení eh, změn na energetickém trhu jako součást eh, transpozice směrnice 9690 ES, eh, e tak o zavedení této legislativy 387 tisíc domácností změnilo do, dodavatele a dalších 190 tisíc eh, eh, nakonec udělalo také nějakou změnu eh, v dodavatelích. Takže, jak vidíte, v podstatě se to netýká pouze malých a středních podniků, ale i domácností. Dochází ke zlevňování, trh je flexibilnější a rozšířil se. Možnost Vybrat se svého dodavatele vedl někde až k 20% poklesu cen a z tohoto důvodu bychom měli dále usilovat o liberalizaci trhu a motivovat členské státy k tomu, aby vytvářely nadnárodní energetické platformy, aby si mohli spotřebitelé nakupovat energii bez ohledu na svůj stát původu. Kromě toho si myslím, že by bylo dobré podívat se také na smlouvy, a zajistit zavedení takových ustanovení, smluvních ustanovení, která by motivovala k placení za e, skutečně spotřebované množství energie a odklánila by se od e, paušálních e, sazeb. To by bylo opět ku prospěchu individuálních uživatelů i malých a středních podniků. A spotřebitelé by tak s nás dosáhli na nižší ceny. Pokud jde o minimální lhůtu, to je čtvrtý bod, já si myslím, že tady bychom to regulovat neměli, kromě eh, toho soukromého práva, který je reguluje, které reguluje vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem. Průzkumy v oblasti energetice ukazují, že spotřebitelé velice špatně vnímají eh, interference Evropské komise v jiných oblastech, ale pokud jde o energetický trh, tak je evidentní, že komise zde ehm, přispívá k rozvoji trhu a snižování trh. Takže energetická unie určitě stojí eh, za další rozpracování, kdyby jenom z toho důvodu, že dojde k dalšímu snížení cen. A my nesmíme mm, dovolit, eh, aby došlo k ohrožení energetické unie kvůli tomu, že budeme sledovat klimatické eh, dogma. Tady bychom měli nechat kompetenci členským státům, aby si vybrali svůj vlastní energetický mix. Děkuji. Nyní Evelyn Gebhardt, prosím. A Julie Reda, tak pardon, nejprve Julie Reda za zelené, pak Evelyn. Děkuji. Omlouvám se, že jsem neinformovala sekretariát eh, již předtím, že budu spravodajkou, stínovou spravodajkou pro toto stanovisko. Nemám v podstatě co dodat tomu, co říkala navrhovatelka stanoviska. My souhlasíme s návrhem, takže ještě jednou Kaje Kalas za dobrou práci děkuji. Mám nicméně jednu otázku. Když jsem se přečetla šestý odstavec, tak eh, jsem se nebyla úplně jistá, co se tím myslí. Teď eh, po úvodním vystoupení paní Kalas eh, jsem to trochu pochopila, přesto si myslím, že tento odstavec by bylo možné dále projasnit. Jestli to dobře chápu, tak jde o otázku toho, jak eh, povinnosti by, by tady vznikaly pro výrobce energií, které povinnosti by měly naplnit eh, na rozdíl od jiných výrobců v jiných oblastech. Já si myslím, že toto je potřeba ještě specifikovat, kde může dojít k nějakým výjimkám, kde nikoliv, kde to bude mít dopad na míru ochrany spotřebitelů, abychom dokázali za naši frakci říci, zda s tímto odstavcem souhlasíme nebo ne. Omezíme se mm, také na několik málo pozměňovacích návrhů, které chceme předložit k, na, k odstavci číslo 5. Myslíme si, že spotřebitelé by měli mít především možnost eh, provádět informovanou eh, volbu, kontrolovat svou spotřebu, zacházení se svými osobními údaji. Myslím si, že samozřejmě je dobré používat v energetice informační technologie, to je bez sporu, nicméně je třeba zajistit, aby jednotliví spotřebitelé měli kontrolu nad svými údaji na druhé straně, aby měli konkrétní informace o spotřebě energie a možnosti optimalizace spotřeby, ale nesmíme zapomínat na to, že musíme také omezit eh, to, jakým způsobem je nakládáno s jejich osobními údaji. Podobně k pátému odstavci. Chápu to tak, že abychom mohli zlepšit eh, podrobnost faktur za eh, energetické zdroje, tak s tím souhlasím, ale nechápu, proč je tady problém ta četnost faktur. Myslím si, že to je spíš drobný problém, který by se dal vy, vyřešit eh, bilaterálně mezi námi, jinak eh, jsme v podstatě spokojeni s tím, jak to pojala paní zpravodajka. Nyní Evelyn Gebhardt. Já taky Děkuji vám, já bych také ráda poděkovala za to, co nám zde předložila paní zpravodajka a také chci potvrdit to, co řekla kolegyně eh, Biana Bořan. Já s tím také souhlasím. Jsou zde tři věci, které bych ráda zmínila, protože mi opravdu leží na srdci. Za prvé, spotřebitelé, kteří na tom finančně nejsou příliš dobře, by měli být opravdu chráněni a bohužel to v tom návrhu paní Kalasové není. A kdyby se to tam dalo, tak by zde vznikl i určitý rozpor z body 2 a 3. Tyto, tyto body totiž požadují úplnou liberalizaci a úplné odstranění regulovaných cen. Domnívám se, že a tato absolutnost formulace je svým způsobem problematická. Měli bychom se ponechat možnost pro ty spotřebitele, kteří si zasluhují specifickou ochranu, aby zde tuto možnost měli specifických regulacích cen, tak aby mohli využívat své základní právo. Myslím, že toto bychom měli ještě propracovat. Bod číslo 5. Zde velice jasně prezentujete, že zapotřebí mm, zohlednit platnost eh, příslušných předpisů týkající se přístupu, poskytování osobních údajů, ale i zde by se to dalo formulovat ještě jasněji a přidat tam, že ta kvalita musí být opravdu vysoká a také, že spotřebitelé by měli mít také právo promlouvat do toho, co se s jejich údaji děje. Bod číslo 3 tam bych měla na vás, paní Kalas, otázku, protože nevím úplně, jak tomu rozumět. Tam se píše, že vyzývá komisi, aby učinila eh, konkrétní kroky týkající se provázanosti eh, různých trhů. Já nevím, co tou provázaností přesně myslíte, co to vlastně má být. Kdybyste nám to mohla ještě blíže vysvětlit, co v tomto bodu máte na mysli, tak by to bylo dobré a postupně odstranit regulované ceny, tam je uvedeno. To už jsem vlastně zmiňovala, názor na tuto věc. Já myslím, že bychom se měli také vzpomenout, jak tomu bylo v jiných odvětvích, kde jsme liberalizovali například telefonie, kdy účty za telefon po liberalizaci neustále stoupaly. A pak jsme museli zavést roamingová opatření na evropské úrovni, aby eh, ty ceny nebyly úplně naprosto šílené a proto bychom na toto měli myslet, když řešíme i, i jiné eh, otázky přeshraničních poskytovatelů, aby zde skutečně byla spravedlivá hospodářská soutěž a nedospadlo to tak, jako na jiných liberalizovaných trzích, o kterých víme, že zase tak skvěle nefungují. Děkuji. Děkuji. Já, já bych měla také pouze několik drobných, drobných poznámek. Děkuji za návrh stanoviska. Chtěla jsem podpořit v podstatě ten spotřebitelský aspekt této zprávy včetně toho, abychom e, skutečně dávali velký pozor na e, ochranu zranitelných spotřebitelů. Ty moje drobné poznámky se týkají bodu 4 e, a bodu 6, ve kterém se bavíme o změnách dodavatelů energií, aby byly snažší, rychlejší, ale také o transparentnosti a způsobech, jakým porovnat nabídky různých poskytovatelů si myslím, že bychom se možná mohli v tomto smyslu eh, eh, zamyslet i na eh, například zrušení poplatků a pokud za změnu dodavatelů a určitě se zamyslet, jakým způsobem snadno a srozumitelně tyto nabídky porovnat tím souvisí ještě jedna eh, další věc a to eh, takový fenomén, který eh, se teď poměrně často objevuje a prosazuje a to je kolektivní změna dodavatelů energií a i tady si myslím, že je nutné trvat na transparentnosti a nezávislosti organizátorů kolektivních změn dodavatelů energií. To je všechno. Děkuji. Já bych chtěla něco říci. My jsme ve Spojeném měli několik zajímavých statistických údajů. 6 milionů spotřebitelů v loňském roce změnilo svého dodavatele, což znamená 20% domácností. A trvalo velmi dlouho, než eh, začali spotřebitelé důvěřovat tomu systému přechodu k jinému dodavateli protože ušetří aspoň 100 euro eh, ročně, pokud eh, si vyberou lepšího dodavatele, ale musí mít důvěru v ty informace, které k tomu mají k dispozici. Zajímavé je také, že z těch 6 milionů, kteří se rozhodli k přechodu jinam, jejich asi 40% eh, přešlo k nezávislým poskytovatelům, tedy ne těm, kteří ne, tedy odešli od těch velkých poskytovatelů, protože i ti mohou snížit eh, náklady, ale jak jsem říkal, důvěra je tady klíčová. Možná, že by stálo za to dát tam ještě něco v tom smyslu, že jakákoliv změna musí být vyzkoušena eh, z toho pohledu, jestli spotřebitelé mají dostatečné informace, které, kterým budou eh, rozumět, aby to byla změna, která bude vycházet od samotných spotřebitelů. dříve než eh, se spustí nějaké nástroje, jako jsou webové stránky nebo něco podobného, aby spotřebitelé skutečně měli ty informace, které potřebují, protože bez toho to asi fungovat nebude. Dám slovo Kaje na závěr. Děkuji vám za všechny vaše připomínky. k tomu, co říká pan López Esturias White, mám se, jsem špatně vyslovil jméno, já s vámi naprosto souhlasím eh, v tom, co jste říkal o transparentnosti informací. I mně to leží na srdci, snažili jsme se to zapracovat už do eh, té zprávy a samozřejmě jsme tady byli trošku omezeni eh, rozsahem. Tak počítám, že by to eh, mohlo být ještě vylepšeno prostřednictvím pozdějacích návrhů. K tomu, co říkal pan Preco o ochraně dat. Ano, my jsme chtěli, aby to fungovalo v eh, pevně daném rámci na ochranu osobních údajů a tam to uvádíme u článku 5, že to tak rozhodně být musí. A Další problém je v tom, že spotřebitelé někdy si nevědomují vlastní zodpovědnost. A jde také o DSO, kteří by to měli udržovat v rovnováze. takže všichni eh, zúčastnění by měli nést svůj díl odpovědnosti. A to je u článku 7. Finančně slabší spotřebitelé, s tím souhlasím, ale už na úvod jsem říkala, že ta zpráva ITRE je připravována kolegou z SAD, který se zaměřuje právě na eh, chudobu spojenou s těmi náklady na energie. A víme, že už třetí energetický balíček, na kterém jsme se shodli, už obsahuje tu liberalizaci. Teď vlastně říkáme nic nového. To propojení velkoobchodního a maloobchodního trhu. To byla otázka paní Gepard. Máme spoustu pravidel pro ty velkoobchodní trhy, ale nemáme žádná pravidla, jak by ten prospěch z toho potom mohli z těch úspor mít spotřebitele na tom maloobchodním trhu. A právě to chceme propojit, aby eh, veškeré úspory potom šly ve prospěch spotřebitelů ten přechod k jiném dodavateli, tady souhlasím, že bychom eh, se měli zabývat, jak to usnadnit, i v případě, že tam budou s tím spadat nějaké náklady. Aby byly přiměřené. A souhlasím také s tím, že všechny tyto změny, pokud to bude možné, musí být důkladně vyzkoušeny, otestovány, aby skutečně přinesly prospěch spotřebitelům. Ať už to jsou ty inteligentní měřiče nebo jakékoliv nové technologie, které se budou zavádět. Nicméně, někdy nemůžeme být stoprocentně jistí, že tomu tak skutečně bude, dokud nedojde k tomu Eh, reálnému použití, takže i tady je potřeba hledat rovnováhu. Každopádně vám všem děkuji za vaše připomínky a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 24. února, což je středa. So the next item on the agenda is the report on single market strategy. Dále máme další bod Larry Komi, nová strategie, strategie pro jednotný trh. A já tím dám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dobrý den vám všem. Dnes se tady nacházíme, abychom znovu hovořili o strategii pro vnitřní trh. Už jsme o tom hovořili několikrát. jsme eh, schůzi s komisařem, společnou schůzi s IMCO, měli jsme nějaké společné slyšení, které zorganizovala EPP, jedno se má konat i zítra odpoledne, takže si myslím, že už máme poměrně dobrý přehled o té situaci. Já tady dnes eh, oficiálně chci prezentovat klíčové body a my samozřejmě velmi rádi budeme hledat další kompromisní řešení. Se poslední analýze. Předsedkyně žádá paní Komi, aby zpomalila ve svém projevu. Uvidíme. Odhaduje se eh, eh, zisk ve výši 100 miliard eh, euro v příštích deseti letech. Mohlo by to posílit společnou měnu, mohlo by to chránit má nějaké podniky a také by to mohlo vyřešit problém migrace. A já bych teď chtěla se zmínit o těch klíčových bodech. Nejprve k těm nově začínajícím a středně velkým podnikům. Myslím si, že bychom měli zachovat jejich schopnost zavádět inovace. Růst ekonomiky do značné míry závisí na zavádění inovací. Samozřejmě inovativní nejsou jenom nové firmy, ale již stávající výrobci často provádějí inovace. A proto bychom měli mít eh, vhodnou definici těchto firm a také eh, bychom měli mít třeba o tom, jaká pravidla fungují eh, v celé Evropské unii. Ehm, dále potřeba mluvit o fiskální oblasti, ale musíme mít také politickou unii, to můžeme podnítit ten první krok. Jde například o DPH při prodeji na internetu odkazovat na DPH, je možná jednodušší, než řešit ty složitější daně. A to cituji i studii eh, Maria Monteho. Pořád přetrvávají velmi rozdílná daňová pravidla v různých členských státech v Evropské unii velmi těžko se eh, přijímají společná rozhodnutí, ale neměli bychom z toho příliš obávat. Eh, víme, že by eh, měli spolu komunikovat zástupci nebo asociace menších podniků v celé Evropské unii, aby se dohodli na tom, co by jim vyhovovalo. Tomu tak až dosud není, takže i tomu bychom se měli snažit na pomoci. A také bych byla proto, abychom zvýšili financování pro inovace. To by mohlo posílit hospodářský růst. Už jsme tady také hovořili o směrnice o opožděných platbách, to je dobrá směrnice. A to eh, chtějí, eh, aby dobře fungovalo, jednak firmy, ale také naše občané. Ale víme, že veřejné zprávy nebyly schopni správným způsobem implementovat tuto směrnici. Například v eh, jihoevropských státech tento problém i nadále přetrvává. V Itálii například krachovalo tisíc podniků, protože došlo k opožďování jejich eh, plateb. Takže by to výrazně pomohlo. A měli bychom nějaký, nějaký systém, jak jim to kompenzovat, pokud uh, uh, musí platit daně. Stejně tak e, i pokud e, veřejný sektor neplatí firmám, tak e, to také může zhoršovat jejich postavení. A co se týče insolvence, myslím, že ten návrh komise, aby firmy měly příležitost, další příležitost ozdravit své podnikání, pokud jde k nějakému bankrotu, který nesouvisí přímo s tím podnikatelským modelem, pokud to bude například Eh, různé právní nebo daňové záležitosti, tak bychom se s tím měli snažit něco udělat. Tyto lidé kolikrát mají pocit, že byli vytlačeni eh, z trhu. Ne kvůli své neschopnosti, ale kvůli pod různým okolnostem, které nebyli schopni ovlivnit. A potom eh, různá rozhodnutí o standardech by měla být přijata co nejrychleji a potom TTIP. Měli bychom usilovat o stejné standardy, které by měly platit i pro eh, zboží přicházející ze Spojených států, jinak to nebude férové, potom evropský patent eh, je potřeba dohled na to, aby, byl správně, to, aby to rozhodnutí bylo správně implementováno. Komise bude muset tlačit na členské státy, protože ne všechny nedodržují ten časový harmonogram Potom better regulation, i to eh, by mělo být striktně aplikováno. Potom je to ten balíček o dohledu nad eh, trhem, směrnice o pravidlech původu. Musíme se prostě postarat o to, aby občané měli důvěru v legislativu, která se přijímá, která se potom musí nějakým způsobem provádět a kontrolovat. Zabývala se tím řada kolegů a všichni bychom měli sledovat, jestli členské státy legislativu provádějí správným způsobem. Potom ten cestovní pas pro služby, to nepřijde jako vynikající nápad, ale měli bychom se postarat o to, aby to nevedlo k dalšímu administrativnímu břemenu a zátěži. Takže jsme pro, pokud to věci zjednoduší, ale rozhodně ne, pokud by to zkomplikovalo podnikání. A potom sdílená kolaborativní ekonomika, to by mělo eh, pomoci zaměstnanosti a růstu, ale musíme mít eh, jasné společné definice, aby bylo jasné, že stejná pravidla budou se vztahovat na stejné služby. Vím, že v tom panují rozdílné názory. Jsem připravená o tom diskutovat se všemi z vás. Potom jde o geoblocking, diskriminaci, což velmi často se odvíjí od nákladů. Toto je tedy velmi obecný přehled těch eh, bodů, o kterých bych mohla hovořit, je celá řada. A na vnitřním trhu eh, směrnice vždy řešily jenom eh, úzkou oblast a eh, velmi těžko se chápou souvislosti byla, dobrá, eh, byla proto, aby mobilita se netýkala pouze osob a zboží, ale aby to hlavně byla mobilita pracovníků a také mobilita všech pravidel a různých pokynů a předpisů, aby um, skutečně si všichni byli rovni. Určité rozdíly na úrovni českých států jsou, ale samozřejmě. V každém případě bych chtěl poděkovat za všechny vaše poznámky v těch předchozích debatách, na slyšeních a tak dále. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že potom dospěme k nějakému dobrému způsobu, jak je všechny zapracovat. Marlene Mitzi. Oh, El Evelyn, you're being Já, eh, ich muss... Evelyn, prosím. Ano, já musím omluvit kolegyni ze své frakce, protože kvůli důležité akci se Marle Mici nemůže dostavit, ale předala mi svoje poznámky, které si přeje, aby zde byly předneseny. Těší se každopádně na dobrou spolupráci s paní zpravodajkou a je toho názoru, že ten přístup, který se ve zprávě projevuje, je opravdu pozitivní, reaguje na celou řadu zásadních témat a to i dobrým způsobem. Marle Mici ale ještě předloží několik eh, pozměňovacích návrhů. A zvláště k sedmi různým bodům, já to teď přečtu v angličtině a omlouvám se tlumočníkům za svoji špatnou výslovnost angličtiny, ale je to pro mě jednodušší to teď přečíst, než se to pokoušet také zároveň ještě překládat předloží pozměňovací návrh posílení sociální a ekologického aspektu jednotného trhu na základě závazku z Lisabonské smlouvy. Podle jeho názoru tento jednotný trh orientovaný výhradně na ekonomické aspekty sám sebe, svůj potenciál vyčerpal. Potřebujeme širší strategii a uvést ji v praxi, tak aby zde byla nastolená rovnováha mezi právě ekonomickými a základními sociálními právy, které, kde budou integrovat zájmy spotřebitelů a občanů do jednotného trhu. Legislativní proces by měl zohlednit širší sociálně ekologické přínosy jednotného trhu a nehledět pouze na ekonomické náklady, ale i na přínosy a hodnotu, přidanou hodnotu pro občany, spotřebitele a společnost jako celek. Ty prvky, které mají pomáhat malým, středním podnikům, startupům a mikropodnikům, by neměly vést k tomu, že by nějaké nepoctivé podniky obcházely stávající důležitá pravidla. Potom je zde také význam Eh, ekonomiky sdílení, ovšem uznává, že toto neznamená pouhé eh, přínosy, ale i určité výzvy, které mohou mít dopady na spotřebitele i tradiční poskytovatele zaměstnanosti. Když hovoříme o spravedlivějším jednotném trhu, chce Marlen předložit pozměňovací návrhy, které se zaměří na ochranu spotřebitele, transparentnost, informovanost a e, různé mechanismy nápravných prostředků. Jde také o zlepšení viditelnosti a e, pravidel pro sociální podniky a sociální ekonomiky, tak aby e, tyto podniky měly jasný právní základ, na kterém budou operovat. A nyní bych já ráda ještě přidala osmý bod k těm sedmi bodům, které už jsem předtím zmiňovala, a sice ten takzvaný průkaz o službách. A vy jste to také v jednom bodě zmiňovala. Takže zde bych opět ráda se zeptala, nebo trochu zapochybovala. Chtěla bych se zkrátka zeptat komise, jaká by měla být přidaná hodnota tohoto průkazu o službách, protože máme zde systém IMI, tam se řeší právní spolupráce, administrativní spolupráce v těchto oblastech. Potom zde máme to jednotní kontaktní místo v eh, směrnici o službách, které mají být poskytovány všechny ty informace. Potom máme ty profesní karty v rámci stanovení, které byly stanoveny v rámci uznávání kvalifikací, zrovna u nich probíhá pilotní projekt. Takže co tato věc když ještě zde nastavíme čtvrtou záležitost, bude to mít opravdu přidanou hodnotu, nebo to spotřebitelé a občany spíše zmate? A pokud v těch třech stávajících nástrojech nastanou určité problémy, neměli bychom spíš zapracovat na tom zlepšit ty stávající tři nástroje, než instalovat ještě nástroj čtvrtý, který pro spotřebitele, ale třeba i pro malé a střední podniky by mohl vést spíše k takovému zmatení spotřebitelů a podnikatelů. Takže já nechci tento azbel tak výrazně potrávat, jak je ve vašem bodě napsáno, ale chtěla jsem to zde uvést. Děkuji. A Dan Dot zde není, je stínový zpravodaj za EKR, takže já budu reprezentovat jeho eh, myšlenky. Děkuji za veškerou odvedenou práci a výrazně podporujeme tuto iniciativu na prohloubení a rozšíření jednotného trhu a posílení jeho přínosu. Dovolte mi několik eh, myšlenek týkající se DPH. Nesouhlasím s vaším postojem, že bychom měli mít eh, stejnou úroveň DPH po celé Evropě. To je velice citlivé téma v oblasti zprávy Gebhard Kalas o DSM, tam jsme měli docela dobrý eh, přístup, tam jsme eh, vyzývali k tomu, abychom měli zjednodušený přístup, aby zde eh, byly určité limity pro subjekty na mikroúrovni, aby to všechno, aby zde byly režimy, které by byly tedy vstřícnější k těmto podnikům. Myslím, že zde bychom z toho také mohli vidět. Potom shared economy. Mohli bychom zde e, pozitivně k tomu přistupovat také zde dochází k určitému překryvu z oblasti služeb, protože díky této ekonomice vlastně někteří lidé mohou pracovat mm, v oblastech, kde dříve nemohli, mají zde možnost e, mm, kombinovat to s další činností. Měli bychom zdůraznit ty pozitiva v oblasti zaměstnanosti i e, zvýší nabídky služeb. Co se týče toho dokladu o službách services e, passport, chápu, že zde nechceme, aby zde byl závod ve zhoršování služeb. Jde o to zajistit, aby zde byly posíleny standardy v oblasti služeb, ale to zájemné uznávání, kde budeme mít dva paralelní systémy v různých členských státech, tak pokud můžeme eh, zajistit lidem, aby byly uznávány kvalifikace, tak by to opravdu bylo dobré. Ale teď já eh, doufám, že se opravdu eh, porovnávají jablka s jablky. Mám zde na mysli různá přechodná školení, a různé e, propojování systémů, které jsou podobné, ale ne stejné. Děkuji také za to zmiňování těch e, režimů typu Solvit a jiných. Zde bychom to chtěli ještě vyhraněji formulovat. E, trochu se tam také hovoří o nastavování standardů. Já vím, že komise nyní velice hloubkovým způsobem se touto problematikou zabývá a možná, že k tomu bude nějaké nové sdělení komise, ale zde se vlastně nemůže parlament vyjádřit a že to sdělení bude v červnu. A já jsem znepokojen celou řadou věcí v oblasti nastavování standardů, eh, nebo jsem znepokojená a také to konzultuji s panem Daltnem, hovoří se eh, s tou orientací na aktéry, význam transparentnosti a otevřenosti. A možná také ta otázka možnosti určitého postupu odvolání. My zde máme celou řadu myšlenek v této problematice, jak vlastně zmodernizovat ten proces nastavování standardů v Evropě. Bylo by dobré, bychom je mohli komisi poskytnout pro její práci. Co se týče eh, dohledu nad trhy z pohledu EKR, zde vidíme potřebu eh, mezinárodní spolupráce eh, v této oblasti. Opravdu to naléhavě potřebujeme. Například situace Volkswagenu na to výrazně upozornila. Já chápu, že zde je potřeba u určitých produktů zajistit, že zde eh, nebude eh, určité geografické označování, ale neměli bychom zde být příliš excesivní. Takže co se týče pozměňovacího návrhu 24, byl bychom rádi, kdyby eh, vlastně byl rozdělen na dva separátní hm, články. A není to, neží. Děkuji, děkuji. Paní zpravodajko, vážení kolegové, toto je dobrý základ eh, pro diskuzi. Souhlasím se zpravodajkou, že Jednotný trh funguje v podstatě ve všech oblastech eh, stimulace digitálního trhu podpora startupu, integrace globální dodavatelských řetězců, řešení nových biznesových modelů, zajištění eh, lepšího fungování trhu, standardizace, licencování profesí. To jsou eh, důležité věci, proto vítám eh, akce, které předpokládá tato strategie, zejména ty, které chtějí zjednodušit například regulaci v oblasti DPH, snížit náklady na registraci firem, Vítám například s tím související návrh o insolventnosti podniků. Jde o iniciativy, které budou vycházet ze zásady lepší regulace a budou obsahovat prvky e-government, tedy elektronické zprávy. To si myslím, že eh, je nutné. Mimo jiné jsem pro další prosazování koncepce služeb online. Podporuji také průkaz či pas pro služby Eh, pokud se podaří překonat administrativní a regulační překážky a postoupit v oblasti vzájemného uznávání v prioritních sektorech. Také si myslím, že tím, že navýšíme osvětu v oblasti vzájemného uznávání, že to nebude stačit. Já si myslím, že Evropská komise i členské státy by se měly soustředit také na lepší provádění a lepší aplikaci, protože osvěta sama nestačí. Eh, máme k dispozici také nástroje pro digitální jednotný trh. Já tedy doufám, že eh, skutečně vzniknou ty, ta jednotná místa vstupu pro, pro podniky. Je třeba klást větší důraz na standardizaci v této zprávě. Souhlasím s paní zpravodajkou, že některé požadavky na označování výrobků představují určité překážky pro fungování jednotného trhu. Ale myslím si, že je potřeba uvádět jako příklad nejenom jeden jediný sektor. Potřebujeme více příkladů. Potřebujeme také jednotnou regulaci pro dohled nad trhem a proto bych byl rád, kdyby komise eh, prorazila tu blokaci eh, na radě, anebo celý balíček eh, stáhla, protože nic jiného, myslím, nebude fungovat. Je v takovém případě lepší předložit úplně nový návrh. Pokud je ustanovení o původu výrobku, já si myslím, že v podstatě jde o protekcionistické opatření v tomto případě. Nevím, jestli jsou zde doložené výhody a přínosy pro spotřebitele. Spíše to přinese zátěž pro podniky. Já si myslím, že bychom se měli snažit eh, odlehčit eh, evropským eh, podnikům, aby se mohli nadechnout. Těším se na další práci s paní Komy a s dalšími stínovými zpravodaji a doufám, že závěrečná konečná zpráva bude odrážet eh, pozitivní mm, směřování směrem k konkurenceschopnějšímu a lépe fungujícímu jednotnému trhu. Um, do we have anyone from GUE? Nevím, jestli je tady někdo zaguje. Není, takže Julia Reda, prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce za dosavadní práci. Ve zprávě je řada věcí, na kterých se shodneme, ale také řada prvků, které nám tam chybějí. A chybějí nám také samotné strategie pro jednotný trh, zejména pokud jde o sociální a environmentální faktory. Pokud jde o zprávu, tak takzvaná, takzvaný balíček k oběhové ekonomice, to je součást strategie pro jednotný trh a já si myslím, jako, že jako výbor IMKO bychom se k tomu měli vyjádřit, že bychom především měli zohlednit sdělení komise, že předloží ambicioznější pravidla v této oblasti, ale v praxi vlastně k ničemu nedošlo. Také bychom byli rádi, kdyby došlo k zavedení, když mluvíme o ekooznačování a vůbec označování výrobků, tak abychom eh, zde měli eh, nějaké zlepšení, pokud jde o standardy, tak eh, zde bych chtěla odstavit k patentům. Vy hovoříte o zjednodušení. E, přístupu k patentovému systému pro malé a střední podniky, ale ono je také důležité si uvědomit, že je zde řada inovativních firm, které využívají inovací mimo patentový systém na, západě, na, na základě otevřeného podnikatelského modelu. A tento prvek ve zprávě vůbec ošetřen e, není. Jsou tam přitom takové podrobnosti jako výjimky pro výrobce, u SPS, eh, fitosanitární oblasti, jsou tam informace ohledně výrobců léčiv a tak dále, ale ta situace v tuto chvíli je zde trochu absurdní, protože máme na trhu výrobky zcela legálně, které ovšem nemohou být v rámci Evropské unie vyráběny, musí být eh, nakupovány zvnějšku, což vede ke ztrátám na pracovních místech v rámci EU a ke zbytečným omezením, pokud jde o přístup k léčivům. Máme obecné obavy, pokud jde o systém dodatečných ochranných certifikátů, protože to zbytečně omezuje generika a byl eh, eh, similární léčiva ale ta vaše zpráva není, nejde špatným směrem. Pokud jde o geoblocking, tak tady se mi to jasné sdělení paní zpravodajky líbí, ale šli bychom o krok dál, protože e, většina frakcí se dohodla, že je proti nespravedlivému geoblockingu a že komise by měla specifikovat, e, co to znamená nespravedlivé geoblokování to je sice v pořádku a snadno se na tom každý shodne, ale teď by měl parlament říci, co si o tom myslí sám, jak definuje mm, nespravedlivý geoblocking, měli bychom takto eh, navést Evropskou komisi. Také si myslíme, že pokud jde o nedostatečnou daňovou koordinaci v EU, že bychom zde mohli být ambicioznější v této zprávě. A mohli bychom skutečně to zdůraznit jako velký problém. A dále se shoduji eh, s tím, co říkali socialisté eh, ohledně toho, že je třeba řešit také sociální dopady, pokud jde o liberalizaci služeb eh, obecného hospodářského zájmu, je třeba řešit mm, v posouzeních dopadu nejenom ekonomické hledisko, ale například také dostupnost takových služeb. A ještě k malým a středním podnikům a dostupnosti financování. To je, tady je dobré, že tato zpráva si uvědomuje, že malé a střední podniky, zejména začínající firmy, mají potíž získat financování, takže možnost crowdfundingu by se zde měla konkrétně zmínit. To jsou tedy některé záležitosti, k nimž předložíme pozměňovací návrhy. Myslíme si, že je potřeba přistoupit holističtěji ke strategii pro jednotný trh a zdůraznit také sociální a environmentální aspekty. Pak si myslím, že se dopracujeme k dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji, Marko Zula, prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji, paní zpravodajko. Já myslím, že mu můžeme podpořit eh, většinu eh, textu, jenom chci zdůraznit, jaký cíl má jednotný trh. Má přinést praktické výhody občanům a podnikům. Já eh, ze svých zkušeností mohu říci, že překážky často přinášejí sami členské státy ty eh, vytvářejí překážky například eh, v legislativě. A já si myslím, že bychom měli věnovat velkou pozornost na tom, co skutečně děláme a jaké následky mají naše kroky. Měli bychom eliminovat vše, co by následně mohlo eh, být kolidující legislativou nebo překážkou. Uvedu nějaké příklady, například malé a střední podniky. Chtěli bychom zvýšit konkurenceschopnost, volnou hospodářskou soutěž, ale my přitom eh, proto nevytváříme eh, dostatečně vhodné prostředí, aby tak skutečně konkurenceschopně mohly malé a střední podniky fungovat. Eh, nemáme dostatečně snadný přístup k financování pro malé a střední podniky. Nesmíme zapomínat tedy, že nám jde o to všem subjektům umožnit, aby mohli těžit z výhod, které nám jednotný trh nabízí. To je podstata jednotného trhu. Teď k překážkám, například geoblocking, to vlastně je určitá forma protekcionismu. Pokud je označování původu, to je potřeba velice jasně definovat, jednotně eh, definovat a nejenom pro zemědělské eh, výrobky, ale pro jakékoliv průmyslové či jiné eh, výrobky. Nesouhlasím s některými předřečníky v této věci. Označování původu to je označování, které váže výrobek k určité kvalitě, kultuře, k historickým kořenům, takže přináší určitou přidanou hodnotu, která obohacuje nejenom toho spotřebitele, který kupuje takový výrobek, ale samotného výrobce. My bychom se měli snažit o to, aby diverzita byla přidanou hodnotou jednotného trhu, abychom se nesnažili vše zuniformizovat tak, um, aby všechno vypadalo stejně, abychom šli touto cestou globalizace a uniformizace. A pokud je o uh, kolaborativní ekonomiku, to je poslední věc, um, já myslím, že eh, tento fenomén dále poroste a proto legislativa, kterou dnes navrhujeme, by se měla eh, být schopna přizpůsobit eh, mm, změnám, rychlým změnám, k nímž může v této oblasti v budoucnu dojít. Děkuji. So now... Děkuji. Není malým, prosím. Ne, nechcete se vyjádřit? Tak Adam Shenfield, prosím. Děkuji, paní předsedající. No. Děkuji. Paní předsedkyně, toto je velice obtížné téma. Dokument je to nesmírně komplexní, je tam celá řada údajů. A práce paní zpravodajky, to byl skutečně eh, obří úkol. Já s celou řadou záležitostí souhlasím, a na některých místech si nicméně myslím, že je potřeba dokument eh, upravit, aby byl opravdu dokonalý. Jsem si eh, jist, že eh, to, co navrhujete, je velice důležité pro naše podniky, že myslíte zejména na malé a střední firmy. a řada takových podniků skutečně vnímá strategii pro jednotný trh a jednotný trh jako takový jako pozitivní záležitost. Já bych chtěl k tomuto dokumentu říct, a platí to i pro podobné dokumenty, že Možná nevyužíváme veškerých eh, možností, které nám eh, tyto dokumenty přinášejí, protože my zde máme možnost nejenom popsat stav, ale také nabídnout určitá řešení. Samozřejmě, že komise toho pak může využít nebo ne, ale kdyby vzala v potaz naše řešení, navrhované řešení, to bychom byli opravdu rádi, tak eh, by to bylo velice užitečné. Bylo by tedy dobré, abychom navrhovali eh, skutečná řešení procesní, právní a pak možná bychom snáze dokázali posoudit, eh, jaký protinávrh nám pak eh, komise opět předloží. Takže myslím si, že bychom měli jít cestou konkrétní řešení. Nemůžeme jenom pořád říkat, že malé a střední podniky potřebují podporu a zajistit přístup, financování a tak dále, ale že bychom eh, měli být konkrétní. Nemůžeme jenom říkat, eh, že tyto podniky narážejí na problémy. To už tady říkáme 15 let ve všech výborech pro rozpočet, pro hospodářské záležitosti na vládní úrovni, na evropské úrovni, ale to jsou um, skutečně obecná slova, obecná prohlášení a v podstatě nemají obsah, takže by bylo dobré formulovat náš názor velice přesně. Pokud máme nějakou představu, tak bychom měli říci, že to obnáší udělat to, to a to. A nebo naopak se vyhnout tomu, tomu a tomu. Myslím si, že tím bychom spustili konstruktivní polemiku. A já to nevnímám, tu polemiku všem nevnímám negativně, protože v polemice a v diskuzi můžete přednášet protiargumenty, pak můžete dospět ke konsenzu. A ono je jedno, kdo tady nese jakou politickou eh, barvu. Já myslím, že vidíme, že všichni se shodneme napříč politickým spektrem, že malé a střední podniky potřebují naši pomoc a podporu. Takže já bych poprosil o to, abychom byli poctiví, čestní a přišli s nějakými návrhy, konkrétními návrhy a uvidíme, co na to řeknou eh, o ostatní strany, zda budou souhlasit eh, nebo ne. Takže vždy je možné i spor převést do pozitivní podoby. Eh, ještě bych řekl, že tato zpráva obsahuje celou řadu hm, dobrých záležitostí a bodů, například geoblocking. Souhlasím s paní zpravodajkou s jejími návrhy v této oblasti, ale mám také několik otázek, které bych ji rád položil. A možná s některým z nich pak předložím také pozměňovací návrhy. První věc, tady prvně, eh, plně souhlasím s vámi, paní předsedkyně. A to je moje opravdu největší priorita, to je otázka daní. Paušální daň v Evropské unii. To já si myslím, že toto je buď utopie, anebo je to zcela neevropské. A pokud s tím někdo nesouhlasí, tak ehm, buď je to ta utopie, protože by vlastně nefungoval jednotný eh, trh a tedy Evropská unie. Pokud bychom šli cestou nějakého dílčího řešení, při implementaci řešení, kdyby to bylo u jedné jediné daně jednoho jediného sektoru, tak eh, bychom museli nutně dojít k závěru, že určitě selžeme. Že, nebo to bude mm, velice riskantní projekt, a to říkám diplomaticky. A to tež platí pro přeshraniční obchod, ať už jde o obchod elektronický nebo ne. Národní daňové systémy a evropské systémy musí splňovat požadavky směrnic, ale specificky se nestanoví nebo specificky se stanoví, pardon, kde vzniká daňová povinnost. To znamená, tam, kde je služba poskytnuta, tam musí být také zdaněna, bez ohledu na to, jestli mluvíme o Chorvatsku nebo Švédsku. Pokud někdo podniká přeshraničně, tak je potřeba jasně říci, kde se budou platit daně. A já myslím, že eh, je potřeba na jasnosti trvat. Pokud je o zelenou ekonomiku, tak eh, Eh, tady máme doporučení ohledně harmonizace. Upřímně řečeno, já k tomu ještě nemám eh, sám eh, hotový názor, pokud jde o harmonizaci v této oblasti, nicméně mm, chtěl bych říci, že je to sektor, který mm, existuje a vznikl tak trochu stranou přijatých norem. Kdybychom tedy chtěli tyto činnosti eh, zařadit pod běžné standardy, tak eh, bychom tento sektor standardizovali, ale možná bychom ho také úplně odstřelili. Teď k bodu číslo 16. Zde mám na vás opět jednu otázku. Hovoří se o roli inovací a pokroku. Pokud eh, znamená, že když eh, snížíme množství standardů, tak eh, umožníme rychlejší pokrok a inovace. Nevím, jestli je to opravdu pravda, k tomu bych se přímo nevyjadřoval, ale určitě bychom neměli zbytečnou legislativu a standardizací se snažit inovaci svázat. Je potřeba podpořit eh, nově vznikající podniky v tom, aby exportovali se svými myšlenkami třeba do Spojených států a my je svazujeme regulací. Inovativní firmy exportují, ale mm, exportují do zemí, kde se jim podniká svobodněji, protože tolik eh, nesvazuje eh, regulace. Teď ještě k bodu 21. Zde hovoříte o kultuře právního státu, dodržování pravidel. To je v pořádku, ale co přesně to znamená? Znamená to, eh, že to je jediná cesta, kterou jít, vydáme určitý výnos a všem nařídíme, že je potřeba něco dodržovat. Pokud to tomu tak je, tak eh, my musíme dbát na zájmy občanů a firem, ale řada hospodářských eh, záležitostí trpí ehm, byrokratickou kulturou, eh, která pramení z byrokratického aplikování legislativy pokud bychom měli uvažovat o nějakých změnách, tak možná ve změnách ve vztahu mezi právníky a administrátory, těmi, kteří e, spravují naše společnost, e, měli bychom e, se zde motivovat našimi občany a firmami a motivovat je k tomu, aby dodržovali pravidla. Pokud jde o bod 25, tak já bych se nerad omezil čistě na mm, etické technická hlediska. Jde o ochranná označení, chráněná označení. Mě překvapuje, že máme v této oblasti milion různých výrobků. Na šesti stránkách eh, celé této zprávy se, myslím, věnuje přehnaná pozornost eh, jednomu jedinému sektoru. Vy zdůrazňujete roli Evropy ve světě, a pokud říkáte, že máme chráněno na milion výrobků, tak myslím, že by se ta zpráva tady neměla omezovat čistě na jeden jediný sektor. A poslední věc. Tato zpráva je velice dobrá, já už jsem to říkal, ale přesto bych si dovolil ještě jednu žádost, jedno doplnění. Byl bych rád, kdybychom sem zapracovávali nejenom eh, ideologická prohlášení, ale konkrétní řešení. Pokud máte nějaké nápady, zapracujte je sem. Thank you. I'm... Děkuji. Mám pocit, tady bude nějaký problém s překladem toho slova Feniče, ale teď má slovo Olga Sehnalova. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mít poněkud kratší vystoupení. Eh, děkuji paní zpravodajce v prvé řadě za eh, předloženou zprávu a zmíním vlastně jenom jednu oblast a to je ta pasáž vlastně k, k jejímu konci, která po, e, pojednává o spravedlivějším jednotném trhu. Týká se to bodů 28 a 29. Já s paní zpravodajkou určitě souhlasím, že diskriminace spotřebitelů a podnikatelů na základě státní příslušnosti nebo místa pobytu je na jednotném trhu nepřijatelná a je jedno, jestli se spotřebitel pohybuje v online prostředí nebo mimo něj. Určitě jsem ráda a vítám i to, že je v současné době věnována velká pozornost takzvanému geoblockingu, který už nám na konkrétních příkladech ukázal, jak se můžou v různých členských státech lišit ceny, prodejní podmínky nebo různé možnosti doručení zboží. Ale já bych tady ráda uvedla ještě jednu kategorii, kterou se může země od země lišit zboží, ačkoliv tedy na první pohled vypadá zcela totožně. A tou kategorii je kvalita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 ti kolegové, kteří jsou tady druhé eh, volební období, tak vědí, že už jakousi dobu eh, tady v parlamentu, někdy od roku 2011, prostřednictvím různých aktivit se snažím poukazovat na rozdíly ve složení značkového zboží prodávaného na vnitřním trhu v závislosti na tom, kde se prodává. A je pravda, že i díky podpoře kolegů ve výboru IMCO a eh, i na plénu jsme opakovaně vyzývali komisi, aby provedla důkladné šetření téhle problematiky a pro mě je tedy opravdu eh, z nepochopitelných důvodů eh, takové zjištění, že komise eh, prostě Evropský parlament v téhle věci ignoruje. Takže pokud tedy skutečně chceme skoncovat se všemi formami diskriminace ze strany hospodářských subjektů, tak jak to píše zpráva, tak musíme věnovat pozornost i tedy tomuto jevu. Takže pokud chceme spravedlivější jednotný trh, eh, tak musíme brát vážně eh, všechny formy diskriminace spotřebitelů, včetně této. Eh, dovolte mi ještě jednu poznámku, která se týká vlastně fungujících prostředků nápravy v momentě, kdy se spotřebitel e, svých práv e, nějakým způsobem e, chce domoci. A tady máme jednu velmi aktuální záležitost, kdy komise minulý týden spustila po řadě náročných příprav velmi očekávanou platformu na online řešení spotřebitelských sporů. A už v tento moment vidíme, že hned devět zemí dosud nenahlásilo žádný z příslušných subjektů pro řešení sporů takže pro spotřebitele v tento moment eh, oproti plánovanému harmonogramu tato eh, platforma eh, nepoužitelná, takže i tohle bychom asi v té zprávě měli reflektovat. No a potom se ještě přimlouvám nebo připojím k těm kolegům, kteří si myslí, že by bylo vhodné se podívat na možné přínosy kolektivních, kolektivní právní ochrany. Děkuji. Dalším řečníkem je Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat naší kolegyni Komi za velmi obsáhlou a kompetentní eh, zprávu nebo návrh této zprávy. Myslím, že to je vynikající základ pro další diskusy tady v parlamentu. To ale bude samozřejmě navazovat i, nebo na to budou navazovat i diskuse, které budeme muset vést s evropskou strategii, která bude provádět tuto strategii. Myslím, že už to dnes je věc, o kterou komise usiluje, a sice zaměřit se na provádění a vynucování stávající regulace. Dnes jsme tady také slyšeli eh, některé anekdoty o tom, jak to v současnosti vypadá a budeme s tím muset něco dělat, aby občané měli důvěru v ten systém, který eh, nechceme, aby eh, občané o tu důvěru přicházeli. A také bychom si eh, měli vzpomenout to, co říkal bývalý komisař Monty, kolega Zulu, eh, s tím možná úplně nesouhlasit nebude, ale já si vzpomínám na to, že komisař, no, bývalý komisař Monty říká, že z jeho pohledu i v oblasti vnitřního trhu by byly, bylo možné přijmout opatření, které by mohla provádět generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a které by mohly vést k urychlení těchto reform. A vzpomínám se na to, že i paní komisařka říkala, že eh, bychom měli využít to, co již máme k dispozici eh, mnohem lépe. Za druhé, cestovní, pas, cestovní pas pardon, eh, pro služby, o tom hovořila Evelyn Gerbhardt, která to vnímala jako zbytečné, ale já si myslím, že tím dáváme firmám do ruky další nástroj, který by mohli jít do dané konkrétní jiné země a kde potřebují určitou záruku, eh, že se jim tam bude dařit. Já jsem to nepochopil jako novou eh, byrokratickou zátěž, ale jako spíše pomoc těm jednotlivým firmám, které chtějí zamířit na nějaký konkrétní jiný trh, aby tam měli právní jistotu v tom, že budou moci podnikat bez problémů. Za třetí, kolegyně Sehnalová hovořila o diskriminaci, je naprosto správné, že by nemělo docházet k diskriminaci na vnitřním trhu a jde také o kvalitu. Já vím, že vy to sledujete už delší dobu. Já bych byl rád, by to tak bylo, ale ty příklady, které já jsem přeskomával, nejsou zrovna ty, kde by mohlo ří, bylo možné říct, že jde o diskriminaci. Eh, v Německu je například eh, čistota spojována s tím, že cítíte chlor, zatímco ve Francii je to zase spojováno s něčím jiným, takže kolikrát se do těch chemických látek přidá, nebo přidávají jiné chemické látky, ale já si myslím, že to nemá nic ročení s kvalitou. Myslím, že na vnitřním trhu by mělo docházet ke stoprocentní nivelizaci vkusu nebo chuti pokud eh, v eh, Německu nebudou cítit z čistých prostředků ten chlor, tak budou říkat, že už to není dostatečně kvalitní, zatímco ve Francii zase eh, se k tomu budou stavět jinak. Takže možná ty příklady nejsou správné, ale jinak asi všichni budeme podporovat tu otázku kvality. Geoblocking, na to, o tom hovořila kolegyně za zelených, tady bychom si měli ujasnit, co vlastně chceme. V tom současném okamžiku si myslím, že ještě příliš brzo. Vem tomu, jak je to komplikované, asi by bylo velmi obtížné vyřešit všechny ty případy toho unjustified geoblocking, toho neodůvodněného blokování obsahu. Hlavně bychom neměli s, vaničko, s vodou z vaničky vylít i dítě. Eh, takže bude potřeba definovat, eh, co je přípustné eh, blokování. A ještě dvě další věci na závěr. Je to bod 26 toho návrhu paní Komy neměli bychom omezovat eh, eh, princip přiměřenosti, to už je obsaženo v té směrnici o službách v tom článku 16, a také v jednom rozsudku soudního dvora se hovoří o tom principu eh, přiměřenosti. Z mého pohledu tady jde hlavně o to, že by členské státy neměly přijímat méně přísné návrhy, nebo spíše než aby potom přejímali nepřiměřeným způsobem Eh, legislativou předpisy z Evropské unie. Takže bychom se možná mohli bavit o tom, jak správně aplikovat princip přiměřenosti. A potom na závěr body 4 a 5 eh, zprávy kolegyně Komy. Tam jde o malé středně velké podniky. Já myslím, že jste to velmi přesvědčivě jako zásobkyně z Itálie eh, popsala. Ale u těch inovativních startupů bychom neměli zaostávat za Asii a Spojenými státy. Tady musí Evropská unie určitě s tím něco dělat, ale Myslím, že by také bylo naivní věřit tomu, že Evropská unie může udělat všechno z toho, protože eh, hlavně by tu svoji práci měly udělat členské státy a to všech 28, eh, možná na různých místech, protože eh, o to se to odvíjí a měli bychom hovořit o tom, co by ty jednotlivé členské státy udělat mohly, pokud chtějí, aby na trh přecházelo více inovativních malých firm. Takže tím bychom se mohli eh, ještě zabývat. Takže děkuji za velmi eh, kvalitní diskuzi, za velmi kvalitní zprávu a myslím si, že to potom povede určitě ke konstruktivnímu výsledku. Děkuji. Tady bych normálně asi požádala komisi, aby na to zareagovala, ale bylo mi řečeno, že tady není eh, zástupce komise. Toto je ale velmi důležitá iniciativa, jak pro komisi. Vnitřní trh je také jádro Evropské unie a toto je ta hlavní debata na hlavním výboru a já si myslím, že skutečně eh, nešťastné, že tady není příslušný zástupce komise, kdo by mohl eh, v této věci vystoupit, takže mohli byste, prosím, to vzít jako zpětnou vazbu. Není to také poprvé, kdy k něčemu takovému eh, došlo, že tady není nějaký vysoce postavený zástupce Eh, který by to měl v komisi na starosti a také by k tomu neměl docházet na veřejnosti. Rozhodně to neprospívá komisi a také to neprospívá mezi institucionálnímu dialogu. A také to nepomáhá v tom, abychom eh, ukázali, že seriózně chceme zlepšit fungování vnitřního trhu. A teď dávám slovo zpátky Laře Komi. Presidente, in merito alle ultime parole concordo pienamente paní předsedkyně, k tomu, co jste právě říkala, já to vidím také tak. I třeba při bilaterálních jednáních s paní komisařkou to probíhá dobře, to je věc jedna, ale pak věc druhá je rozprava na výboru. A potom existují také trialogy, kde dojde k diskusi. Já zkusím být stručná, ale přesto úplná. Zde jsme na výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. To je oficiální název našeho výboru a proto také nám jde o ochranu spotřebitelů. Často se to automaticky předpokládá za něco naprosto normálního, běžného, ale ono to tak vlastně nebývá. Je to náš hlavní cíl a dotýká se také spotřebitelů a my jsme politici, ale zároveň také spotřebitelé. Takže zde jde o prospěch pro občana, ale také o ochranu spotřebitele. Takže spotřebitel hraje nesmírně důležitou roli. V neposlední řadě v souvislosti s normami a standardy. My jsme schvalovali například nařízení, kde se jednalo o zvyšování kompatibility a abychom zde měli určitý dohled ze strany komise, aby zde byly jasné standardy a jasné náklady a ceny, které by ale měly být nižší. A potom v celém tom rozhodovacím procesu by měly být vyslyšeni také spotřebitelé. To pro nás bylo něco nového. Je to samozřejmě pěkné dělat nějaká pravidla No ale když se potom nepoužívají, tak to je smutné. Pak je třeba se ohlížet po jiných možnostech. Co se týče otázky kultury v jednotlivých zemích, prostě to, na čem se zde dohodneme a to by potom měly také členské státy ctít a já vycházím z toho, že Eh, členské státy ctí to, na čem se zde dohodneme, protože pokud to nějaká země nepřijme, tak to potom bude mnohem těžší také prosazovat v ostatních členských státech. My nechceme vnucovat něco obecného, máme zde jenom takový první krok týkající se online obchodování. Dobrá, tam existují různé názory, například zemí eurozóny a jiných států, Eh, zde panuje velice konkrétní rozdíl. Potom dohled nad trhem. Já myslím, že už je dostatečný, protože budeme-li aplikovat stávající pravidla, tak to bude v pořádku. Už jsme strávili dlouhou dobu eh, vytvářením těchto pravidel a už bychom neměli ztrácet čas. A potom ta zpětná sledovatelnost to je opravdu dobrá věc, pokud skutečně funguje. A já zde nyní hovořím ke kolegovi Markovi jako Italka v Italii a kdybychom se báli toho, že například to označení Made in Italy už by nebylo uznáváno. Pro nás je to prostě určitým způsobem značka, pro nás je důležité eh, něco označovat jako Made in Italy a jiné výrobky pak třeba budou zase více španělské než italské. Eh, to, proč ne? No a potom otázka toho nábytku, kde se vzal v tom textu komy. My máme takovou zkušenost, že nabytkářské firmy bývají malé a střední podniky v Evropě a zavedly si jakýsi průkaz na dobrovolné bázi, takový identifikační průkaz pro svoje vlastní výrobky. Já si myslím, že to je docela důležitý příklad. Takže nejde o to, že aby zde nějak zastupovala nábytkářskou lobby, ale myslím si, že to je prostě dobrá iniciativa specifického sektoru, sloužící k ochraně e, podniků v této oblasti, ale sloužící také k informování spotřebitele. Možná, že na tu záležitost pohlížíme různě, ale v podstatě nám jde o to, aby spotřebitel byl úplně informován. Na základě toho se mohl rozhodnout a nakupovat nebo konzumovat. To je přece zásadní. Potom téma inovace. Andreasi, to je nyní na vás. Kdyby šlo jenom o údaje jednotlivých států, tak bych to věděla stejně jako vy. Ale Často zde jde také o prostředky jednotlivých podniků. A musíme zde tedy myslet i na ty samostatné podnikatele. V Německu se například daří vyčerpávat ty prostředky od EU, v Itálii nikoli. A musíme těm jednotlivcům dát zkrátka možnost, aby se autonomně zapojili do inovace. vytváření společných pravidel, tak jak to zmiňoval Marko. Vlastně bylo by lepší mít více nařízení a méně směrnic, protože u těch nařízení tam se potom aplikuje plně to, co bylo předtím demokraticky rozhodnuto na evropské úrovni a pak bychom polovinu problému neměli, kde se věnujeme eh, tomu, že eh, přeskouváváme nedodržované směrnice. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 25. únor, pokud budete takto souhlasit. Ale to nechám na předsedající, protože to samozřejmě leží v její kompetenci. Děkuji. Ano, 25. únor je v pořádku. Ano, dobře, takže 25. února lhuta pro pozměňovací návrhy poledne. Takže děkuji všem. Pokud nemáte nikdo nic do bodu různé, tak tím končím dnešní zasedání a děkuji vám všem.